Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, začneme. Všichni jste dostali návrh pořadu jednání. Máte někdo k tomu nějaké poznámky nebo přání na změny? Nikoliv. Takže pořad jednání je tímto schválen. Bod číslo dvě. Sdělení předsedy. Jako Obvykle naše schůze je webstreamována, tedy mějte to na paměti, můžeme mít i diváky z mimo této budovy a třeba byste mohli říct, uklouzlo by vám něco, co byste si nepřáli. Dostali jste seznam e, výměny korespondence, máte to ve svých podkladech, pokud vás k tomu zajímá něco dalšího, tak sekretariát je připraven nám odpovědět. Pak je tady delegace z Kapvert, ale zatím je ještě nevidím. Tedy je pozdravíme a přivítáme později. Chtěl bych krátce říct, že jsme měli delegaci na Ukrajině, abychom zjistili trochu, jak to tam vypadá s využitím peněz makrofinanční podpory, jedná se o 2 miliardy eur, celní preference. Nadále je třeba říci, že situace tam je velice křehká, především co se týká vnitřní situace, poptávky a strukturálně je tam problém korupce, který se řeší bylo založeno byro, kancelář protikorupční jednotky, má i svého šéfa a cílem je tam záměr začít využít protikorupční státní zástupce. Doufejme, že tato opatření začnou fungovat. Hovořili jsme i s ministrem obchodu s prezidentem osobně. Bez pochyby to bude téma, kterým se budeme muset zaobírat i v budoucnosti, hlavně když 1.1.2016 2016 stoupí ta dohoda v platnost a můžeme bez pochyby očekávat ruskou reakci. Dále 5. října Evropská unie podepsala dohodu Trade Facility o usnadnění obchodu a tím po rozhodnutí parlamentu, to se budete pamatovat, z 9.9. to tedy uvedla dochodu Taktéž jsme měli delegaci na fóru VTO a využili jsme této příležitosti k diskusím s kolegy z jiných zemí. Vedli jsme veřejnou diskusi na téma obchod pracuje. Mimo jiné jsme měli setkání s novým velvyslancem Evropské unie UVTO v Ženevě. Suma sumárum to nebyla až tak extrémně optimistická perspektiva, co se týká uh, ministerské konference VTO, tady je opravdu ještě hodně práce, má-li ta konference být úspěšná. A jako poslední poznámka, ta je potěšující a už směřuje k dalšímu bodu pořadu jednání. Teď se oficiálně zahájila jednání s Tuniskem o obchodní a investiční dohodě. S ohledem na situaci zemí arabského jara je tato země prakticky jedinou, kde je jakási taká stabilita. Je to tedy dohoda, která by mohla být takovým ústředním bodem k tomu, jak udržitelně podporovat tamní ekonomiku. Já to tedy mimořádně vítám. Bod 3. Také pro informaci s koordinátory jsme schválili kalendář schůzí na rok 2016. Máte ho ve svých podkladech, tímto je ten kalendář zveřejněn. Dále bod 4, který navazuje na to sdělení o Tunisku. Máme za sebou celou řadu diskusí o nutné změně obchodní politiky Evropské unie. S Pascalem Lamem jsme diskutovali, diskutovali jsme s Marie Venimi, která eh, je místo předsedkyní OECD a jsem velice rád, že dnes je tady Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky a budeme s ním hovořit přesně na toto téma. S ohledem na migrační vlnu, která je pro Evropskou unii onou výzvou s velkým V, možná je to vůbec na největší v našich dějinách, tak vyvstává otázka podpory ekonomického vývoje, především v Africe a dostává se na prioritní seznam našich úkolů. Jsem přesvědčen, že migrační výzvu nemůžeme zvládnout bez změny obchodní a investiční politiky tím směrem, že podpoříme ekonomický rozvoj v zemích Afriky a Ázie a přitom samozřejmě investice hrají naprosto zásadní roli. A jednou z pák nebo hlavní páka investičních pobídek je samozřejmě Evropská investiční banka, její prezident, pan Hoyer, je znalec v otázkách ekonomických i politických. Byl mimo jiné státním tajemníkem na Ministerstvu zahraničí Spolkové republiky, měl v kompetenci evropské otázky. EIB hraje zásadní roli v podpoře přímých zahraničních investic a možná může hrát také roli při diskusi o nové obchodní strategii. Tu, komisi včera, tu strategii komise včera schválila, paní komisařka přijde, aby nám ji představila. Jsem tedy velice rád, pane Hojere, že jste mezi námi a že nás budete informovat o externích prioritách vaší banky, především co se týká posílení ekonomického rozvoje a podpory malých a středních podniků. Prosím, máte slovo. Srdečně děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Doufám, že vám nebude vadit, když přejdu do angličtiny. Alespoň mi budou mý kolegové rozumět, co vám tady vyprávím. Děkuji za pozvání na zasedání tohoto výboru. Myslím, že je to poprvé, co tady jsem ve funkci prezidenta. Myslím si, že je na čase, protože je třeba kooperovat mezi Evropskou investiční bankou a Evropským parlamentem. Když se podívám na sled událostí v posledních týdnech a měsících od počátku třetího kvartálu 2015, co šlo od rozvojového samitu v Addis Abebě přes summit o udržitelném rozvoji v New Yorku až po výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Limě a bude to pokračovat dalším jednáním a musí to prosinci dobře dopadnou. To je takový sled událostí, který, kterého jsme součástí a je potěšující vidět, že alespoň během New Yorkského summitu o udržitelných rozvojových cílech se jasně ukázalo, že v rámci kontextu Spojených národů, alespoň poprvé od té doby, co se těchto jednání účastním, jsem viděl takový globální, holistický pohled na výzvy, s nimiž jsme konfrontováni. Měli jsme tady celou řadu výzev potírání chudoby, měli jsme otázku zásob vody, pitné vody a nakládání s odpadovou vodou, měli jsme otázku obecně udržitelných rozvojových cílů, teď je to otázka migrace, otázky klimatu a v kontextu spojených národů zatím všechny tyto problémy byly pojednávány separátně, samostatně každý ve svém chlívečku. Teď se to poprvé propojuje a přistupuje se k tomu globálně a to je dobře. Evropská unie bude muset hrát eh, přední roli v mnoha oblastech. A proto se hodně soustředíme na ty konference. Dále, příští rok spolu s členskými státy Evropské unie budete rozhodovat o střednědobém eh, review mandátu budete nám dávat direktivy, jak EIB má pokračovat v externí politice po zbývající část této víceleté finanční perspektivy. Bude se hovořit o politikách, které možná někteří se obávají, by mohly padnout za oběť ekonomické krizi. Myslím, po mém soudu by to nebylo dobře a měli bychom pokračovat ve svých aktivitách mimo Evropskou unii za jejími hranicemi. Ke konci prezentace vám dám pár příkladů. Zmínil se třeba Ukrajinu, kde budeme být, muset být velice aktivní. Makroekonomickou situaci mohu vzít zkrátka, protože to všechno znáte. Chci vám jenom říct výsledky z Limy minulého víkendu. Situace v rozvojových trzích je, a to bude mít určitě dopad na Evropu, nestabilní. Co se týká pomalý růst, nízká inflace, nulové úrokové míry, to všechno vzbuzuje obavy. Potenciální růst Evropské unii zůstává nízký, částečně proto, že máme ještě tady dědictví krize, možná je trošku podceňujeme, pak samozřejmě demografické vlivy, to všechno se projeví strukturální slabost na národní i unijní úrovni, fragmentace trhu, trhu práce, energetického i dalších. Nic není eh, potřebnější, než eh, vyřešit otázky a završit jednotný trh. Zatím jsme od toho nahony vzdáleni. Musíme, eh, zjist, eh, musíme prosadit jednotný trh, musíme potvrdit kohezi a musíme posílit svou stabilitu. Z toho by měla vyplynout úspěšná, úspěšný jednotný kapitálový trh. Dále bychom měli potírat finanční fragmentaci investice, ekonomická koheze v oblasti dopravních a energetických sítí, konkurenceschopnost, infrastruktura a samozřejmě musíme využít fiskální podpory tak, abychom podpořili poptávku a růst. To ostatně také byly faktory, které vedly k tomu, že vznikl Junckerův plán. Junckerův plán se opíral o to, že teď za sebou máme 8 let, kdy je v podstatě investiční propad, před krizí do roku 2007 pokleslo asi o 20%, tedy 8 let eh, poměrně nízké míry investic. A co to znamená pro kvalitu akciových trhů, je jasné. Dokonce je to všechno ještě složitější tím, nebo náročnější tím, že prakticky po 20 let Máme skutečnou mezeru v inovativních aktivitách. Naše výdaje na všech úrovních, výdaje na výzkum, vývoj a především na vzdělání je mezi 1,5 a 1,8 HDP ročně a to výrazně pokulhává za našimi konkurenty v Ázii, východní a to vůbec nemluvím o Severní Americe. Když se to tedy skombinuje, tahle mezera v inovacích a mezera v investicích, to je skutečně vážný problém pro konkurenceschopnost Evropy. Banka a naše ceřené společnosti, Evropský investiční fond, podporuje rozvoj na kapitálem, trhu a investice pro vyšší ekonomickou konkurenceschopnost a soudržnost. A vy víte, že banka se byl přiznán, bylo přiznán navýšení kapitálu před třemi roky. Takže jsme si mohli vyzkoušet ty nástroje, které nyní používáme v kontextu Junkerova plánu. A mohu vás informovat, že když jsme vstoupili do toho dobrodružství navýšení kapitálu, tak jsme museli slíbit, že vyvoláme další investice v Evropě v rozsahu 180 miliard euro do tří let a ty tři roky vyprší v prosinci 2015 a mohu vás informovat, že těch 180 miliard bylo dosaženo v březnu letošního roku, tedy o mnoho dříve. A díky tomu jsme optimističtí, že budeme schopni se vyrovnat i s výzvami Junkerova plánu který je nasměrován do jiné oblasti investic. Ale to je asi nad rámec zájmu kolegů, kteří jsou v tomto výboru a kteří mají trošku širší záběr. Pokud je o externí politiky, další prostředky, které podporuje EFSI, jsou využity výlučně ve 28 členských státech, ale to neznamená, že chceme ustoupit ze světové scény. Naopak, prostředky na tyto politiky jsou doplněny dalšími investicemi ze, z rozvoje soukromého sektoru in, v oblasti infrastruktury a klimatických aktivit. Pokud je o půjčky, v roce 2014 7 miliard bylo určeno do aktivit EIB do bezprostředního sousedství. Vy jste zmínil Tunisko, to je pro nás významný partner, Ázie, Latinská Amerika a země AKT. A to je velká částka, pokud jde o podporu vnější politiky EU a očekáváme, že budeme pokračovat v rozšiřování nad 10% půjčování mimo EU. A budu zcela upřímný, věřím, že dostaneme podporu i od vás v této věci, protože omezení aktivit banky mimo Evropskou unii na úrovni 10% našeho celkového objemu je neudržitelné z hlediska výzev, kterým eh, čelíme ze strany našich partnerů. Podívejte se na klimatické aktivity, migrační otázka a cíle udržitelného rozvoje. Každá eh, návštěva předsedy Junkra nebo předsedy Tuska, případně paní Mogherini, když se vrací ze svých cest, tak slíbili spolupráci a vlastně ty sliby potom skládají před dveře naší banky. Takže dost, potřebujeme vaši podporu, abychom eh, posílili vnější mandát Evropské unie a mandát, který nám ukládá, abychom byli stejně aktivní, jak bude nutné, abychom dosáhli cílů držitelného rozvoje i klimatických cílů a to jsou hlavní eh, cíle v oblasti obchodní politiky. A to přináší velký přínos, protože zajišťujeme zásadní e- energetické propojení se sousedními zeměmi a zajišťujeme také bezpečnost dodávek. A infrastruktura nám poskytuje i odbornost, kde jsme schopni se vyrovnávat s naším aký. A Evropská unie je na špičce, pokud jde klimatických změn a EIB přispívá také k globálnímu obchodu. A také podporujeme zahraniční investice v průzkumu nových trhů, pomáháme evropským klientům celosvětově a tím umocňujeme evropskou konkurenceschopnost a přispíváme ekonomickým zájmům i v partnerských zemích. Řeknu otevřeně v Limě o víkendu na setkání Světové banky, kde klima bylo hlavním tématem, bylo zcela zřetelné a také oceňované, že banka EU je průkopníkem, pokud jde o financování klimatických projektů a očekáváme, že budeme financovat v budoucnosti, tak jako v minulosti, určitě ne méně, minimálně 25% tedy objemu našich investic v oblasti klimatu. A když se podíváme na aktivity mimo Evropskou unii, tak to ten práh zvýšíme až na více než 50% do roku 2020, takže jsme určitě v popředí financování klimatických aktivit. A to musí být také podloženo fakty a konkrétními aktivitami a na to potřebujeme vaši podporu. Dovolte mi, abych se soustředil ve vašem výboru na poslední bod. Nabízíme celou řadu produktů v oblasti záruk a kapitálových vstupů pro malé a střední podniky a také pro třetí země. EIB může poskytnout dlouhodobé financování a podporu přítomnosti EU v partnerských zemích pro přímé zahraniční investice a na vlastní riziko v případě ve spolupráci s dalšími a je připraven investovat i do, podle svého mandátu do vnějších regionů. Příklad eh, podpory EIB, eh, pokud je o internacionalizaci evropského podnikání, je partnerství s Meziamerickou investiční bankou v eh, říjnu 2014. Obě investice, obě společnosti, obě banky se spojily a chtějí tedy poskytnout 55 milionů dolarů pro malé a střední podniky ve Střední Americe a Latinské Americe a pro malé a střední podniky z Evropy, které chtějí investovat eh, v tomto regionu. Dámy a pánové, jak už jsem řekl eh, v úvodních poznámkách, podpora pro naše sousedství je klíčová pro Evropu a není čas na jiný přístup. Je to připomínka poslední vývoj ukazuje, že holistický přístup, o, kterým, o kterém jsem hovořil, naprosto eh, klíčový. Míra prosperita v bezprostředním sousedství Evropské unie je zásadním předpokladem pro eh, naše společné blaho a proto banka věnuje zvláštní pozornost předstupnímu procesu a v rámci svého primárního mandátu jsou to investice, které jsou nejdůležitější a současně tragické události na Ukrajině a v Syrii vedou k destabilizaci regionu a připomíná nám to volatilitu vývoje v této oblasti. A důležité je tedy, jaké budou okolnosti v okolních eh, zemích a v celém regionu a jejich dopady, ty dopady jsou obrovské a zásadní snahy o obnovu eh, je, je potřeba, aby tyto země se dostaly zpátky eh, na nohy my poskytujeme přes polovinu finančních příspěvků Evropy do eh, zemí jihovýchodního sousedství a činíme tak eh, vyváženým způsobem. Přes 40 miliard euro bylo poskytnuto v posledním desetiletí v tomto směru. Nedávnější důraz pro nás je východní partnerství a tam poskytujeme 1,1 miliardy euro a 1,4 miliardy předpokládáme pro letošní rok. Jak víte, Ukrajina, Moldavsko a Gruzie podepsali asociační dohody s Evropskou unii, které zahrnují mimo jiné realizaci eh, vytváření dohod o volném obchodu a Banka EU eh, podporovala i investiční nástroje, které mají zajistit úspěšné plnění těchto dohod o volném obchodu s plněním příslušných předpokladů pro malé a střední podniky i pro mikropodniky. Hlavním cílem je řešit potřeby trhu v těchto zemích, přispívat progresivním odvětvím a snažit se o to, aby malé střední podniky v této oblasti se dostaly na úroveň norem EU. Z těchto tří zemí Ukrajina má být zdaleka největším příjemcem programu EIB při realizaci dohody o volném obchodu. A skutečně chceme zdvojnásobit naše půjčky Ukrajině, tak jak bylo příslibo na Evropské radě v období 2014-2016 v rámci podpory, balíčku podpory Evropské unie. A mohu vás také informovat, že jsem právě podepsal s s Jimem Kimem ze Světové banky dohodu v Limě, kdy máme podpořit nákupy plynu z Ukrajiny, což je obtížné, protože když jsme byli informováni, že bude na Ukrajině brzy velká zima a mají dodávky zajištěné do poloviny ledna, tak jsme byli požádáni o to, abychom nalezli způsob, jak pomoci Ukrajině v této situaci. A když se podíváme na stanovy banky, které vycházejí ze smlouvy o EU, protože banka je součástí smluv o EU. Zjistili jsme, že nemůžeme něco takového financovat, protože definice našich projektů je velmi jasná. Takže jsme dospěli ke kreativnímu řešení a viděli jsme, že Světová banka má možnosti pomoci Ukrajině pro financování nákupu plynu, aby tedy se nepřestalo v lednu topit na Ukrajině. A Světová banka je tedy angažována v tomto projektu a nemůže dělat více u projektu. A my jsme vlastně převzali záruky za Světovou banku, za projekty Světové banky na Ukrajině a tím jsme uvolnili eh, vlastně bilanci Světové banky, aby mohla financovat nákupy plynu takže je to dobrý příklad konstruktivní spolupráce mezi mezinárodními finančními institucemi, v tomto případě mezi Světovou bankou a bankou Evropské unie. Domnívám se, že tím skončím, avšak eh, ještě zmíním velmi krátce Čínu a Azijskou infra, banku pro infrastrukturu Samozřejmě musíme sehrávat svou roli ve vztazích s Čínou, zejména po dialogu na vysoké úrovni v oblasti obchodu, který proběhl v Pekingu před 14 dny a víte, že Čína a EU důrazně se zavázali podporovat synergie mezi eh, čínskými iniciativami a investičním plácem, eh, plánem Evropské unie. A summit zde v Bruselu a dialog na vysoké úrovni učinil z, Čínu, z Číny první zemi, která má přispět eh, investičnímu plánu v Evropě. A obě strany se dohodly na vytvoření pracovních skupin, které mají zkoumat veškeré aspekty investic a také podepsali příslušné memorandum o konektivitě. A Čína se stane zásadním partnerem pro tuto iniciativu i jiné. A kromě toho na žádost čínských orgánů a dalších Banka poskytuje odbornost při vytváření, azijsk, při vytváření Azijské banky pro infrastrukturu. My jsme vyslali odborníka na vysoké úrovni, který poskytuje konzultační eh, služby v oblasti transparentnosti a v dalších oblastech a úzce spolupracujeme s konzultanty EIB v oblasti veřejných zakázek, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Až bude banka ustavena, budeme hledat možnosti spolufinancovat infrastrukturní projekty a výměnu odbornosti mezi bankami. A pro, z tohoto hlediska je velmi výhodné, že od samého počátku jsme pomohli Číňanům rozvinout tuto banku takovým způsobem, který bude kompatibilní s našimi normami a pravidly, pokud jde o veřejné zakázky, společenské normy a normy v oblasti životního prostředí. Takže jsme připraveni pro partnerství s touto bankou a určitě to bude nesmírně eh, zřetelná, zřetelná záležitost v blízké budoucnosti. Tím skončím a jsem připraven zareagovat na vaše otázky, budu-li schopen, pokud ne, tak slibuji, že vám poskytnu podrobné písemné odpovědi. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji, pane Hojere, to bylo opravdu velice obsáhlé a vyčerpávající expoze. Mám tady pár přihlášek do diskuze. David Kaspary, který je mluvčím EPP strany Lidové pane předsedající vážený pane Hojere. Děkuji, že jste dnes přišel. Mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, zmínil jste otázkou financování malých a středních podniků. My v parlamentu máme za cíl eh, lépe se věnovat otázkám zahraničního obchodu. Jaké máte z praxe zkušenosti? Jak je to se službami, které nabízíte tomuto okruhu podnikatelů, můžeme něco změnit, třeba legislativními kroky, nebo jsou to spíš organizační opatření u vás v bance. Tedy konkrétní otázka, jsou nějaké domácí úkoly, které bychom my jako zákonodárci měli splnit, abychom to podpořili? A druhá otázka, Máme diskusy o ochraně investičních mechanismů, otázka, jakým způsobem zajistit investice v mezinárodních smlouvách, do jaké míry je to relevantní pro vaše aktivity? Má to nějaký dopad, když v mezinárodních smlouvách spíš oslabíme ty ochranné mechanismy oproti stávající situace, anebo to má, jaký to má dopad na vaše aktivity, jak nabízíte kredity svým klientům? Děkuji. Další sociální demokraté. Je, já bych chtěla poděkovat za to, že jste dnes přišel. Pochopila jsem, že eh, výzvy jsou velké, dostáváte se na hranu svých eh, kapacit. To znamená, že je tady tendence trochu přesouvat eh, věci směrem ke EIB a bez ohledu na to, kolik se tam toho nakumuluje. Jenom jsem eh, chtěla zmínit jedno široké téma a zajímal by mě váš názor a sice význam udržitelného rozvoje a sociálních kritérií vaší banky, hlavně v souvislosti se zeměmi ICP. Teď máme eh, na stole dokumenty související se severoafrickými regiony. 50 externích eh, man, externího mandátu EIB by mělo být využíno v těchto zemích ACP AKT země, jak to je tedy s udržitelným rozvojem ekonomického rozvoje a partnerství a jak vidíte ze své zkušenosti ta kritéria jejich fungování v praxi, co se týká výběru projektů, výběru aktivit, které podporujete půjčkami a nakonec, když se to propojí s tím, co zmínil Daniel Kaspary a malé a střední podniky, jak lépe řešit otázky migrace. To má především na rozvojové země velký dopad. Děkuji. Kolega Scholz a pak další. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Hojere, že jste přišel a také za vaše otevřený příspěvek ohledně těch problémů a záležitostí, se kterými jsme konfrontováni. Tři jasné otázky. Nedávno Hovořil jste o evropské politice sousedství a o roli EIB. My ve výboru jsme tady měli delegaci do Kijeva kde jsme se vlastně e, setkali s ombudsmanem pro tedy e, ukrajinský obchod. Mělo by, mělo by to být nezávislá instituce podle, e, podle tedy rozhovoru s ukrajinským prezidentem je to vlastně záležitost tedy ukrajinského zahraničního obchodu a otázka je, je tedy EIB nějak zapojena, bude tedy financovat tyto programy nebo tento program a do jaké míry vlastně budou stanovena kritéria v korelaci s těmi nutnými reformami, které potřeba provést na Ukrajině a potom ta tržně, bude se to zabývat pouze tržně ekonomickými kritérii, která budou hodnocena, nebo také sociálně ekonomická kritéria budou hodnocena, protože e, ty pracovní podmínky skutečně nejsou příliš zohledňovány a to podle toho, co je zveřejněno, tam jsou velké problémy na straně pracujících. A druhá otázka se týká Volkswagenu. Je zde jsou zde určité, určitá tvrzení, že EIB by poskytla úvěr 4 miliardy euro, že, on, že je nebude žadovat zpět, protože vzhledem k současné situaci s tím skandálem, s těmi emisemi, by to bylo obtížné. Jak tedy vlastně to odůvodňujete, že nebudete požadovat zpět tyto úvěry eh, s určitým, v souvislosti s určitými udržitelnými kroky, mm, protože tam by skutečně došlo k určité ztrátě, protože samozřejmě EIB také potřebuje dostatečný kapitál pro ostatní projekty, takže eh, jakým způsobem tady k tomuto se stavíte? A třetí otázka v Azer- se týká Azerbajdžánu. Minulý týden jsme přijali usnesení ohledně Azerbajdžánu a tam jde o to, že komise je, že se požaduje od komise, aby vlastně všechny investice a finanční podpory, které nesouvisí s lidskými právy, občanskoprávními záležitostmi a s kontaktem people to people, jednak aby tedy vlastně je, vyřadila, protože ta pra, situace s ochranou základních práv by měla být výrazně zlepšena. Takže jaká je, jaké je postavení EIB tady v tomto a jakým způsobem se také zabýváte těmito otázkami v souvislosti se zdravotnictvím. Další za sociální demokraty. Děk, děkuji. Ano, také já děkuji, pane Hojere, že jste mezi nás přišel dnes. Hovořil jste o větší koordinaci o, s ostatními politikami a spolupra- o spolupráci posílené s ostatními institucemi, o větší e, konzistentnosti e, v oblasti investic, ale také v oblasti vzdělávání a v oblasti demokratické stability e, zemí, se kterými máme vztahy. Takže měla bych dvě otázky. Za prvé, e, z celkového hlediska vy jste uváděl sám, že je zde velký tlak, kterému jsme podrobeni jak z hlediska imigračních toků, tak z hlediska klimatických změn, že nás čekají velmi důležité události, které se budou konat brzy a takže je potřeba přijmout silnou strategii pro africký kontinent. Čili otázka je, kterou vám kladu, jaká je ta strategie, která by vyžadovala případné intervence ze strany EIB a v dalších zemích, tedy, které, o kterých přemýšlíte v současné době, země, které jsou stále zásadnější pro nás jako partneři, aby se tedy přispělo k určitému řešení vzhledem k těmto velkým výzvám, které jsou před námi. A druhá otázka, kterou bych ráda položila, zde se jedná víc spíše o Jemen, který se účastnil partnerství a já bych chtěla vědět, jaká je situace, co se týká vztahu s těmito zeměmi nebo s touto zemí eh, v rámci spolupráce EIB s Jemenem, zejména ve světle tedy situace, ve které tyto země jsou. Mám tu ještě dvě žádosti o slovo, vlastně tři. A poprosím o stručnost a konciznost. Paní Dosanez. Děkuji, pane předsedo. Stručná otázka týkající se kritérií. Bylo by asi normální nebo nenormální si představit, že EIB musí především brát v úvahu zájmy Evropanů a obhajovat tyto zájmy. Ovšak v minulosti došlo k tomu, že se financovaly čínské solární panely a to byla akce EIB, která je asi pochybná, když eh, EIB financuje čínské fot, e, solární panely, které vlastně zaplaví Evropu a zničí ceny v Evropě, tak e, je problematická tato politika EIB, tedy konzistentnost a kritéria. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zmínit eh, zákonnost a transparentnost. To by mělo být eh, základním eh, předpokladem pro instituce jako je EIB. Banka je významným subjektem finančních trhů, ale často jsou, je to situace, která je neprůhledná a vyžadujeme od institucí, aby vysílali signály o transparentnosti, o dodržování pravidel. A transparentnost to znamená také umožnit občanům zjistit, jaký je, jaká je úloha EIB a pomoci jim získat konkrétní bezprostřední informace. Chtěl jsem se zeptat na to, zda existují mechanismy. Když ano, tak případně jaké, pokud je o kontrolu zákonnosti u podniků, které dostávají vaše financování a jakým způsobem to ověřujete. Já vím, vím, že existují povinnosti v rámci tzv. due diligence. Tato fáze je velmi citlivá pro evropskou ekonomiku a je důležité kontrolovat příjemce investic z EIB a zamezit tomu, abychom nepodporovali podniky, které jsou velmi netransparentní, případně které mají problémy se zákonem. Pan Fiano? Pan Fiano? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji prezentovi EIB, který přišel za námi, aby se, si s námi povídal. Chtěl jsem se zeptat na ty čtyři věci, o kterých zmínil Ukrajina, migranti, Afrika. A prvé, Ukrajina. Dnes evropské trhy jsou obětmi dohod o volném obchodu, zejména smlouva přes transatlantická domova dohoda s Mercosurem a s Ukrajinou. Ukrajina je země, které chcete pomoci spíše z politických než z ekonomických důvodů. Avšak je to země, která dnes nabízí eh, výrobní ceny, které jsou o 25% nižší, než jsou v Evropě. A eh, bude to tedy poškozovat dlouhodobě evropský trh, zejména v oblasti zemědělství. Migranti Hovořil jste o eh, hovořte o cílech v této oblasti. Problém migrantů je hlavně válka. Válka, která žene migranty do vystěhování a musíme se na to podívat eh, upřímně. Ta migrace je ekonomice, ekonomická zejména. Měli bychom upřednostit investice, které EIB eh, plánuje v Evropě. Co můžeme tedy v tomto směru udělat? Afrika. Jaká jsou výběrová kritéria pro vaše projekty, abychom zamezili tomu, že EIB bude financovat velké nadnárodní podniky, které se snaží o vlastní zisky a nikoli o rozvoj konkrétní země. Máme velký zájem o to, eh, aby EIB se nepodílela na drancování přírodních zdrojů v Africe. A pokud jde o Junckerův plán, potřebujeme mnohem více viditelnosti. Eh, pane předsedo, pokud jde o výběr projektu a pokud jde o základní myšlenky, které EIB chce podporovat, můžete nám sdělit, jaké jsou vaše budoucí záměry? Hovořil jste o Ukrajině, ale existují už některé směry zde, na kterých chcete pracovat. Děkuji. Děkuji a pane Hojere, nyní bych měl ještě dvě doplňující otázky. Hovořil jste o 10% rozpočtu, který je věnován na externí dimenzi, vnější dimenzi. Zdá se to být příliš málo. Kolik byste si přál, aby to dosahovalo? A za druhé, existuje taková globální diskusy o nový, novém režimu pro investiční politiku, udržitelnost, lidská práva, to jsou věci, o kterých se hovoří. Komisařka dnes vlastně představí svou novou obchodní strategii, nový přístup pro investice, zejména také například good governance, dobrá hospodářská zpráva, boj proti korupci. Existuje zde tedy nějaký mezinárodní rámec, ve kterém spolupracujete pro tento nový globální investiční justiční režim, aby skutečně byl uveden v život. Takže děkuji. Nyní potřebujete velkou trpělivost. Já se pokusím tedy odpovědět na ty otázky. Musím říct, že nemohu odpovědět na všechny otázky, ale odpovědi vám pošlu dodatečně. Například otázka, která se týká Azerbajdžánu kde relativně málo obchodní činnosti vyvíjíme, ale jsou zde nějaké aktuální záležitosti a jeden z místopředsedů banky je právě v těchto dnech v Azerbajdžánu, takže já s ním musím pohovořit a jakmile dostanu od něj schrnutí té cesty, tak vás poinformuji. Samozřejmě se tam bude týkat to také energetiky. Nemůžeme Nemůžeme být přítomní všude, když máme 10% zatím, tak jsme čtvrtou největší rozvojovou bankou na světě. To není málo. Banka, která je mezi mezinárodními bankami. My jsme investiční banka, to říká už náš název. Jsme banka a někdy to musíte vysvětlovat vysoce postaveným politikům v radě a jinde. Banka půjčuje peníze a chce je zpátky. A chceme je zpátky i s úroky to je v zájmu evropských daňových poplatníků. Ani cent z peněz, které půjčujeme, není z rozpočtu. To je z kapitálových trhů. Refinancujeme všechno z mezinárodních trhů. Ručně půjčujeme 60 až 90 miliard eur na mezinárodních kapitálových trzích. To vyžaduje důvěru investorů, projekty, které podporujeme, jinak nám ty peníze prostě nedají. A to je jedna z pojistek, které máme proti zbytečným až nesmyslným projektům, protože investoři by nás okamžitě potrestali. Můžete mít ratingové agentury a myslit si o nich, co chcete, ale oni nás bedlivě sledují. Takže pojistky tu jsou. Otázka malých a středních podniků. To je mimořádně relevantní pro nás. Banka v roce 2014 měla asi 280 tisíc malých a středních podniků, které podporovala. To je samozřejmě ohromná suma, 280 tisíc firem. A protože jsme velice štíhlá banka, máme objem 2,5 tisíce krát větší než Světová banka a je nás násobně méně než je pracovníků Světové banky. Protože jsme tak hubení, tak to děláme zprávu těch malých a středních podniků přes partnerské banky anebo investiční fondy. A proto většina otázek se týká naší konkrétní spolupráce s partnerskými bankami. A tady Pomoc, kterou můžeme poskytnout, je poměrně omezená, ale soustředí se především na hlavní obchodní model banky. Všechno, co děláme, znamená normální půjčování, lending a blending, tedy půjčování, využívání zdrojů a konzultační služby. Konzultační služby je klíče k aktivitám malých a středních podniků. Malé a střední podniky, které chtějí expandovat do zahraničí, něco takového potřebují. Často potřebují ty konzultační kapacity. To nemůžeme poskytnout každé jednotlivé firmě, děláme to eh, tím, že podporujeme komory a podobné samozprávné organizace hospodářské sféry. V tom vidím šance. Jenom ta otázka, co bych očekával od legislativců, co bych doporučil, to musím říct takhle z voleje, vlastně nevím. Když eh, se dostanu k tomu, co říkala paní Desanes, třeba eh, korpor, to, kde se nám to moc nepovedlo, solární panely a tak dále. Tím jsme sledovali cíle klimatické politiky a ty byly v kolizi s konkurenčními cíly. Proto je uh, třeba úzce spolupracovat s komisařkou pro konkurenci a s komisařkou pro zahraniční obchod. I co se týká spolupráce s Čínou v rámci EFSI přijde na to využít možnosti, jak financovat evropskou infrastrukturu a nabídnout to i neevropským partnerům, třeba Číně, ale nesmí to být cesta, která by snad vedla k výprodeji evropské technologie, to by totiž bylo kontraproduktivní. Je třeba mít tady dobrou vyváženost a ochrana investic na místě, to je pro mě základní předpoklad toho, abychom se vůbec v mezinárodním obchodu pohnuli dopředu. Co se týká standardům SEP a cíle dodržování cílu udržitelného rozvoje, to je klíč toho všeho, jsme transparentní a když se podíváte na naše webové stránky, ta kritéria tam najdete. Ta kritéria musí být reálná. A proto důležitá věc pro EIB je, a naše půjčky je, že náš obchod nekončí v okamžiku, kdy se podepíše smlouva o půjčce. Zůstáváme a doprovázíme ten projekt až do samého konce. Proto nestačí podepsat nějaké sociální nebo environmentální standardy a jakmile máte půjčku, tak tohle vyhodíte. My to sledujeme až do samého konce a to, co se ptal pan Scholz a to, co souvisí s Volkswagenem, je naprosto relevantní. Tam je třeba vyjasnit nejdřív jednu věc. Nevím, odkud máte ta čísla. Banka tady nepřijala žádná rozhodnutí související s Volkswagenem. Jedno jasné prohlášení a já to tady zopakuji. Jsme máme dlouhý vztah s Volkswagenem, úspěšný vztah. Volkswagen je jeden ze šampionů evropského automobilového průmyslu. Spolupracovali jsme s nimi velice široce na bázi předložených projektů. A samozřejmě jsme hluboce zklamáni tím, co se stalo, protože zcela zjevně části našich půjček možná byly, zatím to není potvrzeno, možná byly využity způsobem, které, který není v souladu s ekologickými cíly. Jaké důsledky z toho vyvodíme je zatím zcela otevřené, ale je jasné, že věci musí být vyvážené v perspektivě. Volkswagen musí uznat, že pro bankovního partnera který je tak angažovaný v otázkách životního prostředí, pak samozřejmě pro nás je zásadní, aby partner, tedy Volkswagen, dodržoval to, co nám slíbil, když podepisoval smlouvu o, půjčce. Nové vedení Volkswagenu to bez pochyby bude muset nějakým způsobem vysvětlit. Teď otázka transparentnosti a follow-up sociálních, environmentálních a dalších kritérií. Co se transparentnosti týká, tak eh, my patříme mezi hlavní celosvětové měřítku a to proto, že úzce souvisíme s unijními institucemi, eh, musíme se zodpovídat eh, OLAFu, účetnímu dvoru evropskému a dalším institucím. To znamená, že my jsme vždycky Eh, připraveni se zlepšovat, být lepší a transparentnější. Všechna kritéria, která používáme, než dáme půjčku, jsou na webové stránce. A pokud byste našli něco, co tomu neodpovídá, tak mi prosím informujte. Také v tomto případě, a to se týká několika otázek, které tady zazněly a týkají se externích partnerů, my jsme ve službách Evropské unie. My jsme unijní banka jsme vázáni za A smlouvami, která, smlouvou, která už od římské smlouvy říká, že máme za úkol přispívat k završení jednotného trhu a měli bychom vyrovnávat rozdíly v roz, ve stavu rozvoje regionu Evropské unie. To znamená, koheze je jedním z našich základních úkolů. Pokud Evropská rada by se dospěla k závěru, že bychom měli posílit obchodní partnerství s některými strategickými partnery Evropské unie, pak samozřejmě ano. Nemůžeme být všude a ani nechceme být všude, ale myslím, že takhle je to velice transparentní. Co se týká otázky Jemenu, eh, byl jsem účasten partnerského dialogu v Limě, byla to opravdu silná zkušenost a musím říct, že vzdor tomu, že úsilí některých členských států je opravdu velké, tak bohužel zatím některé země, a Jemen k ním patří, nesplňují požadavky. V německém kabinetu jsem měl v kompetenci právě Jemen když jsem byl na ministerstvu zahraničí, musím říct, že to je opravdu dlouholetá zkušenost a zřejmě v této oblasti je to naše největší výzva. K Africe. Já bych to chtěl vzít v širším kontextu. Nikdy jsme neměli holističtější pohled eh, od klimatu, chudobu, strukturální rozvoj, zásoby elektrickou energií, vodou a tak dále, jako teď. Tohle povede k daleko větší mobilizaci zdrojů. Jsem realista, když se podívám na váš rozpočet, rozpočty členských států. Tyhle ohromné výzvy, ať už jsou v infrastruktuře v rámci Evropy, širokopásmový internet, datacentra, přenosové linky nebo mimo Unii, především co se týká Afriky a dalších částí rozvojového světa. Toho všeho můžeme do, dosáhnout pouze, když budeme mobilizovat soukromý kapitál. Jeden z mých kolegů mezi předsedy multilaterálních rozvojových bank říká, že nástroje EIB budou potřebné proto, aby se schromáždily soukromé peníze. Vemte Junckerův plán jako příklad, který může expandovat do jiných částí světa ale místo toho, co byste dávali tolik peněz do dotací a pobídek, tak přesně dojte ty peníze do záruk a využijte to jako multiplikační faktor pro mobilizaci soukromých zdrojů. To neplatí jenom pro Unii, to platí pro celý svět. Ale kdyby tohle snad fungo, mělo fungovat, musíme změnit i paradigmata rozvojové politiky. Tohle je rozvojová politika, která se musí uh, opírat o vznik pracovních míst, o inovaci a růst. A proto si myslím, že bychom měli učinit ten odvážný krok v rozvoji a zahraniční politice. Pane předsedo, udělal jsem, co bylo v mých silách. Na co jsem neodpověděl, jsem si poznamenal, Poznamenali si to i mý kolegové a určitě vám poskytneme i další detaily. Děkuji vám, že jste mě pozvali. Bylo mi to s vámi dobře. Děkuji, pane prezidente Hojere, že jste přišel. Myslím, že to bylo pro náš výbor velice zajímavé setkání. Reflektovali jsme investiční strategii, podporu rozvoje v našem sousedství. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že se brzy uvidíme. Děkuji a nashledanou. Thank you very Thanks much. much. Thank you. Good luck. Hallo, ah, good. So, liebe Kolleginnen, Takže kolegyně, kolegové, nyní hned budeme pokračovat dále. A dostáváme se tedy k hlasování a uděláme to rychle, protože vidím, že komisařka je už tady, kterou tímto srdečně vítám, ale nyní rychle provedeme to jedno hlasování, které zde máme naplánováno. Je to bod 5 našeho programu. Než vlastně se do toho pustím, tak bych zde chtěl přivítat delegaci z Kapvert. Víte, kolegyně a kolegové, že Kapverdy jsou součást souvislostí eh, pasu s západní Afrikou, takže rozvíjíme intenzivní kontakty s kolegy z Kapver, takže buďte srdečně vítáni na výboru INTA. Prosím, ptá se předseda do sálu. Hmm. Takže dobrá, tím se tedy dostáváme k hlasování. Jde o současný stav rozvojového programu z Doha s ohledem na desátou ministerskou konferenci VHO. Najmroby máme zde mou maličkost a Paolo Zalba, kteří jsme se tím zabývali. Předložili jsme kompromisní návrhy a se hlasovací seznam máte k dispozici. Já bych chtěl nejprve otestovat elektronické hlasování, takže provedeme nyní zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. Hlasovali všichni? Nevypadá to tak. Jeden zde chybí. Nebo ne, nezasunul svou kartu. Končím hlasování. Takže funguje nám to. 40 karet hlasovacích bylo tedy zasunuto. Nyní se dostáváme k vlastnímu hlasování. Kompromis. Pozměňovací návrh 18. Opravuje se předseda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? No musíme to asi zkontrolovat. 18 pro. Zahajuji hlasování. Kon- elektronická kontrola tedy. Končím hlasování. A je zamítnut. Nyní máme pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Po, teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 22 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A nyní druhá část jako doplnění ke kompromisu 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kom... Nyní se dostáváme k, pompro... k návrhu 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, Zdrželi se? No, tady to, a tady to raději zkontrolujeme. Posměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a byl přijat. Posměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Posměňovací návrh 37 pro, proti, strželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, strželi se přijat. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, strželi se zamítnut. Kompromis 6 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 44 pro? Proti? Zdrž... Tak ještě jednou. Zvedejte prosím ruce. Takže pozměňovací návrh 44 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 45 pro. Zkontrolu, chcete zkontrolovat? Dobře, tak ještě 4 a 40. Elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. Takže pozněvací návrh 45 pro proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. Takže 8.40, elektronická kontrola, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 51 teď pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7. Pro. Proti. strželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 55. Pro. Proti. strželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 56. Pro. Proti. strželi se. Zamítnut. Kompromis 8 nyní. Pro. Proti. strželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 65 nyní pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, strželi se, budeme, zkontrolujeme, takže číslo 68, elektronická kontrola, zahajují hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 69 pro, proti, strželi se, přijat. 70 a 71 jsou identické, kdo je pro? A omlouvá se předseda. Ještě. Zde máme kompromis 9. Na, ten jsem úplně přehlédl. Takže kompromis 9. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. Kom, nyní kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme ke, komprom- k pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Ano, takže máme kompromis 2. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v seznamu, takže kdo je pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14 ji odpadá a tím se dostáváme ke kompromisu 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Velkou většinou byl text přijat, srdečně blahopřeji, tím jsme zaujali stanovisko k ministerské konferenci, která se bude konat v prosinci v Nairobi. Budeme, bude to tedy na plenárku, ale myslím si, že tím už jsme získali dobrý základ. Takže ještě jednou vám děkuji za hlasování a nyní se dostáváme k dalšímu velmi napínavému bodu pořadu jednání, to je bod 6. Je to prezentace nové obchodní strategie Evropské komise a jsem velmi rád, jak jsem již řekl, že zde mohu přivítat komisařku Cecílii Malmström, která nám tedy bude prezentovat tu novou obchodní strategii Evropské komise. A domnívám se, že nyní po roce jejího působení je opravdu vhodný okamžik k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co se udělalo v rámci obchodní politiky a jaké máme výzvy a úkoly do budoucna, které jsou před námi vzhledem ke globalizované ekonomice s určitými nutnostmi, které zde existují. Je zde nutnost stále silnějšího zesíjení, propojení, vytváření globálních řetězců, 25 eh, pracovních míst se mělo vytvořit v rámci těchto řetězců, které se budou vytvářet a samozřejmě také pokud jde o tu vlnu migrace, které čelí eh, Evropská unie poslední době. Toto všechno jsou argumenty, které skutečně eh, představují nebo vyžadují novou orientaci, nové směrování obchodní politiky s novými úkoly, s novými misemi a zejména je nutno dosáhnout rovnováhy mezi volným obchodem a spravedlivým, férovým obchodem právě z důvodu mnoha kontroverzních diskusí o obchodní politice ve členských státech a to vlastně dokazuje, že obchodní politika je skutečně silně sledována také ze strany občanské společnosti. Je, pot, je potřeba získat větší důvěru pro obchodní politiku do budoucnosti. A proto si myslím, že je velice dobré, že je obchodní politika nově definována a jsem paní komisařko rád, že jste zde a tímto vám uděluji slovo. Děkuji mnohokrát, pane Dámy a pánové, děkuji. Je skutečně příhodná doba pro tuto přijetost v polovině mandátu téměř představit novou obchodní strategii obchod pro všechny. Stanoví orientaci pro obchodní politiku v budoucích letech a chce učinit odpovědnější tuto obchodní politiku, aby byla prospěšná pro co nejširší skupinu lidí, pro občany Evropské unie, pro pracovníky, pro pro malé a střední podniky, pro další podniky a také pro lidi v nejchudších zemích. My jsme strávili hodně času při konzultacích o tom, jak by se měla obchodní politika rozvíjet, včetně jednání zde v červenci, ještě před přestávkou, kdy jsme vyslechli názory vašeho výboru a těšíme se i na vaše dnešní názory. A určitě je tu široký prostor pro spolupráci. A samozřejmě také předložím strategii členským státům a bude slyšení v listopadu, kde o tom budeme dále hovořit. Pan předseda zmínil intenzivní diskusy o obchodu v Evropě, ale i v dalších zemích. A soustředila se zejména na TTIP, ale také na další dohody teza SETA a tato jednání budou předmětem velmi intenzivních eh, vyjednávání. Obchodní politika je projednávána ve širším prostoru v celém světě a s širším, s širším okruhem účastníků a vytváří to tlak, abychom při této diskusi naslouchali a měnili okolnosti. My jsme naslouchali a jsme si dobře vědomi, že obchodní politika EU jde mnohem dále než ty dohody, na které jsem odkázala. Pracujeme na 20 dohodách s více než 60 zeměmi. Ale my jsme se poučili z této diskuse v posledních letech. Dozvěděli jsme se, že Evropané chtějí, aby obchod přinášel konkrétní výsledky pro spotřebitele, malé podniky, dělníky. Máme přes 22 milionů nezaměstnaných v Evropské unii a oni očekávají, že obchod poskytne růst investice a pracovní místa. Je také zřejmé, že evropští občané si nemyslí, že otevřené trhy by měly znamenat kompromisy v oblasti našich základních hodnot a, a vysoce kvalitní regulaci v oblasti služeb, kterou máme zde v Evropské unii. Také víme, a to je evidentní, že evropští občané očekávají, že budou zapojeni a chtějí vědět, co se děje při jednáních, která provádíme jejich jménem. Přejí si transparentnost. Takže všechna tato ponaučení jsou součástí nové strategie, aby se tato obchodní strategie stala efektivnější, odpovědnější a aby nejen znamenala projekci našich ekonomických zájmů, ale i hodnot. A co to znamená v praxi? První pilář se týká efektivity, účinnosti. Obchodní politika musí plnit svůj příslip nových ekonomických příležitostí pro všechny. A je klíčové, abychom překonali krizi, aby se konečně dostavil růst a pracovní místa. Obchod do značné míry to již plní. Každé sedmé pracovní místo závisí na vývozu v Evropě. A dohoda s Jižní Koreou například eh, znamená nárůst eh, vývozu o 50% v posledních eh, čtyřech letech od vstupu v platnost této dohody. Avšak dohody musí být také aktualizované. Musíme řešit nové překážky, nové výzvy. Musíme se soustředovat nejen na hran- překážky na hranicích při obchodování se zbožím, ale také na digitální obchod, na služby, aniž bychom ohrozili soukromí. Musíme nalézat nový, nové cesty, jak to usnadnit pro zboží, aby překonalo hranice. Musíme uh, překonávat i překážky, které brání službám v obchodování. A je třeba, aby podniky mohly plně využívat možnosti, které skýtají dohody o volném obchodu, otvírat nové trhy a náš přístup umožní poskytovat informace podnikům. Pomůžeme spotřebitelům, aby mohli věřit výrobkům, které nakupují a aby existovaly odpovědné dodavatelské řetězce. Budeme analyzovat, jaký dopad má obchod na trhy a na možnost výběru spotřebitelů. Ve všech budoucích dohodách zahrneme i zvláštní ustanovení pro malé a střední podniky. V TTIPu se zabýváme zvláštní kapitolou pro malé a střední podniky a to, tomu, tak tomu bude i u dalších dohod. Pokud jde o pracovníky, Čím budou naše obchodní dohody efektivnější, tím budou vytvářet více příležitostí. Ale je třeba také zajistit, že budeme připraveni pro každé, každý případ. My revidujeme fond, globalizační fond a chceme, aby měli, aby byla možnost tedy se přizpůsobit podmínkám globalizace, aby tyto podniky mohly pracovat naplno. Další pilíř strategie je transparentnost. To je zcela jasné sdělení pro vás a pro řadu dalších. Obchodní jednání musí být transparentnější. To znamená, že musíme více spolupracovat s vámi, samozřejmě, a jsme připraveni informovat eh, všechny různé skupiny, které monitorují obchodní jednání před a po jednotlivých kolech jednání. Také to znamená, že musíme být otevřenější vůči veřejnosti. Budeme zveřejňovat klíčové dokumenty z většího počtu jednání než jenom u TTIPu, u, u, ty, u dohody TIS a také. A budeme podrobně informovat o jednáních před každým kolem probíhajících jednání. A my už jsme začali včera. Měli jsme online jednání o východní a západní Afrikou. A pokud jde o jednání se Sadekem, tak i tam předložíme všechny klíčové dokumenty týkajících se těchto jednání v následujících týdnech. A budeme také vyzývat radu, aby systematicky uvolňovala vyjednávací mandáty, jakmile budou schváleny. Třetí pilíř se opírá o to, co jsem slyšel od řady z vás a dalších subjektů, aby obchodní politika EU se týkala ekonomiky a snahy dosáhnout ekonomického prospěchu, ale také našich hodnot. To znamená zajistit náš sociální a regulační model v Evropě a jasně dáváme najevo, že žádná obchodní dohoda nebude znamenat ohrožení těchto hodnot. Ta cesta, pokud je o ochranu, může být jenom směrem nahoru, nikdy dolů. Také ukazujeme další kroky, pokud je o ochranu investic. Už jsem to uvedla zde a hovořili jsme o tom několikrát. Právo na regulaci a reforma celosvětového systému investičních dohod, týkajících se i multilaterálních dohod. Evropská unie má povinnost a je zakotvena ve smlouvách podporovat naše hodnoty ve všech kontaktech s ostatními stranami. Obchodní preference mohou být nástrojem pro udržitelnější rozvoj, pro spravedlivý a etický obchod, boj s korupcí, a budeme využívat další dohody EU, abychom řešili tyto otázky. A poprvé navrhneme protikorupční pravidla jako součást našich obchodních dohod. Konečně nová strategie také stanovuje aktuální program obchodních jednání. Jasně uvádí, a vy jste zmínil svůj názor na kolo jednání o rozvoji v Doha, Víte, že pro mě osobně, a je to i evidentní ve strategii, multilaterální program je klíčový. Je třeba opět nastartovat Světovou obchodní organizaci a dosáhnout dohody v Nairobi a zajistit, že VTO bude skutečně fungovat a bude řešit aktuální naléhavé problémy na celosvětové scéně. Je třeba zajistit, že vše, co činíme v bilaterálních dohodách, bude základem pro budoucí multilaterální práci. A z naší strany jsme ohlásili, že budoucí dohody, včetně TTIPu, budou při, otevřeny pro další, pokud se budou, budou připraveni splnit tyto ambice. Samozřejmě je třeba uzavřít TTIP, dohodu s japonském volnému chodu a investiční dohodu s Čínou. O tom jsme také již jednali. Rovněž jsme otevřeli dveře pro nová jednání. Azie Pacifik, to je klíčové pro globální růst. Navrhujeme nova, nové rozhovory s Austrálií, s Novým Zélandem, s Filipínami a Indonésií. A až bude investiční dohoda s Čínou hotová, chtěli bychom zkoumat i možnosti mít investiční dohodu s Tajvanem a Hongkongem. Chceme aktualizovat současné dohody s Mexikem, s Čilem, s Čile a celní unii s Tureckem. Chceme, aby stávající dohody se přenesly do 21. století. A také máme kontakty se zeměm Mercosuru, abychom mohli zahájit další jednání, abychom dosáhli ekvivalentní úrovně ambicí na obou stranách. A prohlubujeme vztahy s africkými partnery, realizujeme partnerskou dohodu a chceme, aby vše fungovalo od prvního dne. A kromě toho také se snažíme osvojit naše sousedství. Právě se vracím z Tuniska, kde jsme spustili jednání o globální dohodě o volném obchodu s touto zemí. To je tedy přehled toho, co komise chce podniknout v oblasti obchodní politiky EU. My svou úlohu splníme, ale není to možné osamoceně, izolovaně a proto očekáváme od vás další kvalitní spolupráci a čekáme na vaše vstupy, na vaše, vaši usilovnou práci a proto se těším na vaše dnešní připomínky i v budoucnosti a věřím, že i v budoucnosti budeme eh, si takto vyměňovat názory a těším se na naši rozpravu. Děkuji, paní komisařko. To byly to byl velice podrobný a přesný přehled strategie. Milí kolegové, teď za prvé poprosím zástupce politických skupin, protože to je klíčová debata a pak máme celou řadu kolegů, kteří se chtějí přihlásit, kteří se hlásí o slovo. Teď máme hodinu času, to znamená, že očekávám, že Nikdo z vás si nepřipravil nějaký dlouhý projev na téma obchodu jako celku v příštích pětistech letech. Takže prosím, buďte struční, konkrétní, soustřeďte se přímo na otázky k této strategie. Daniel, dobrý příklad, prosím. Vážená paní komisařko, děkuji, že jste dnes přišla Eh, jasně jste řekla, že obchod může vést k blahobytu. Vidíme to v Evropské unii. Některé země se otevřely obchodu, z toho profitují. I mimo Evropskou unii není náhodou, že v Ázii vidíme ohromný růst, zatímco v Africe bohužel tomu ve většině zemí tak není. Globalizaci nechceme nechat jen tak se dít, chceme ji mít pod kontrolou a protože multilaterálně to zatím moc nepostupuje, jak bychom si přáli, tak se uzavírají bilaterální smlouvy mezi zeměmi. Vítám vaši iniciativu u završit mnoha probíhající jednání, stejně tak vítám iniciativu k novým smlouvám. Já jsem ten text četl pečlivě a první otázka. Tajvan pro naši frakci uh, je důležité, aby se nezačínalo jednat s Tajvanem, až bude investiční dohoda s Čínou hotová. My to vidíme jako paralelní proces. Tento parlament se tak vyslovil jasně už koncem minulého volebního období. Druhá věc, Austrálie a Nový Zéland, to je téma, které bychom si přáli, aby rychle proběhlo. Za třetí, transparentnost, to jste zmínila i včera. Tu my velice vítáme, ale uh, a tohle je apel na kolegy a některé z občanské společnosti. Rád bych, aby ty debaty byly otevřené a čestné. Mnohé debaty, které se vedou, nejsou úplně férové. Naše obchodní dohody neznamenají omezení v kulturní oblasti nesnižují se standardy. Můžeme klidně diskutovat o globalizaci, milí kolegové, můžeme diskutovat o tom, jak by globalizace měla vypadat, můžeme diskutovat o různých politických a ekonomických systémech, ale prosím, abyste přestali lidi strašit eh, špatnými tvrzeními. Děkuji, že jste v debatě byla v poslední době ofenzivní, dělala jste propagaci obchodní politice, chtěla jste uklidnit veřejnost optimistickými prohlášeními. A rád bych, abychom tady vedli debatu upřímnou a otevřenou, nikoli jenom zdánlivou. No, děkoli, To bylo nejenom na paní komisařko, ale i na nás míněno. Děkuji. Děkuji paní komisařko, že jste přišla a prezentovala nám zde. Nemám bohužel moc času, ráda bych se vrátila ke všem těm pozitivním aspektům, které se nám velmi líbily eh, v rámci této strategie. Zejména je to určitě krok kupředu vzhledem k té bývalé strategii. Takže ráda bych se zastavila u těch bodů, u kterých bychom chtěli jakožto frakce s vámi lépe konstruktivně spolupracovat, tak jak to probíhalo i ohledně kapitoly o transparentnosti, kde docházelo k velice užitečné a efektivní spolupráci, protože všechno toto bylo převedeno do strategie. Vztahy s Evropským parlamentem Toto všechno, to je vlastně ambiciozní strategie, ale zejména se to musí projevit konkrétními činy, protože pouze takto budeme moci eh, pokračovat a navázat nebo obnovit důvěru eh, evropských občanů v obchodní politiku. Potřebujeme tedy konkrétní činy. To znamená, že tyto závazky se musí projevit v legislativní akty, ve financování příslušných programů a musí to znamenat, že nejen bude tato spolupráce pokračovat mezi parlamentem a komisí, ale musí existovat strategie k tomu, aby některé legislativní postupy a akty, abych tak řekla, nezůstaly blokovány po dobu celých měsíců nebo roku, přestože parlament už tím či oním správným způsobem rozhodl, protože ono to vlastně nepatří pouze do působnosti Evropské komise, ale Evropská komise musí k tomu samozřejmě výrazně přispívat. Druhá věc. Existuje určitá konsistence s ostatními politikami, tradičními politikami, vnějšími politikami spolupráce, Junkrovým investičním plánem, jednotným digitálním trhem. Ale oblast výroby výroby. To zde trošku chybí. Domníváme se, že by by se mělo více zdůraznit toto odvětví, protože výrobní podniky, které se zabývají výrobou, opravdu čelí konkurenci a měly by být alespoň k ním přistupováno rovnoprávně vzhledem k externí konkurenci vně Evropské unie. Alespoň by měly mít možnost využívat stejných podmínek jako konkurenční podniky. Mám na mysli zejména strategii eh, hodnocení dopadů nástrojů obchodní politiky. Jakým způsobem způsobem je možno zlepšit obchodní politiku. Je, je zde přímá vazba, přímé pojítko s ekonomickým postavením trhu či, v Číně. Já už jsem vám kladla otázku včera. Vy jste řekla, že ty akce teprve začínají a tak dále, takže já nebudu vlastně klást stejnou otázku, protože znám vaši odpověď, ale chtěla bych tu otázku přeformulovat. Ráda bych věděla, do jaké míry a nebo jakým způsobem hodnotíte dopad na oblast výroby jaký by to dopad mohlo mít. Zda tedy konkrétně na oblast zaměstnanosti, protože zaměstnanost nás samozřejmě zajímá na prvním místě v rámci našich vztahů s evropskými občany. Děkuji, Emma. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste k nám dnes dopoledne přišla, že jste zdůraznila, na co se bude soustředit nová strategie. Uh, ano, EKR je ambiciozní, eh, ale musím říct, že se začínáme s vaší představou zbližovat. Jakým způsobem můžeme odblokovat to, co se zadrhlo? Máme tady věci, kde jsou problémy dotáhnout věci do konce. Jakým způsobem to můžeme urychlit? Příkladem toho by třeba mohlo být, když slyšíme, že to bude někde trvat ještě rok, než se to rozhodne. Zároveň říkáme, chceme mít větší ambice. Proč ten proces není možno urychlit? Jakým způsobem tedy hodláte ty věci završit? Chtěla bych říct, když chcete konverzovat a chcete mít větší ambice v pořádku, já to přijímám. Ano, máme velké ambice a velice oceňuji třeba to, že hm, chceme aktualizovat smlouvu s eh, Mexikem a jak si to představujete a jakou úroveň vidíte třeba v jednání završení té smlouvy s Mexikem, tu aktualizaci. Co se týká Austrálie a Nového Zélandu, tak jsme rádi, že chcete mandát. V této souvislosti můžete potvrdit, uh, že se to bude projednávat separátně, že to budou dva separátní vyjednávači a v jaké fázi jednání budou vyjednavači jmenování. a máte dostatek vyjednavačů na to, aby se ty úkoly všechny splnily. Pokud chcete splnit to, co jste řekla, potřebujete mít velký tým, měli byste mít dost lidí k dispozici. To se týká všech těch zemí. A možná ještě jedna věc, a to, to je Mercosur, Indie, Malajzie. Jakým způsobem budeme tam ty dohody o volném obchodu vyjednávat? Můžete nám dát nějaké podrobnosti, jak se k tomu bude přistupovat, protože to je věc, kterou já jsem v těch vašich informacích trochu postrádala. Děkuji, pan Takula za liberály. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Naše koordinátorka a mluvčí bohužel tady dnes není, protože v Nizozemí stávku je veřejná doprava, tak já ji zastoupím. Mám pár poznámek, kterými mě pověřila, ale hovořím za celou skupinu ALDE. Za prvé jsme rádi, že je nová strategie zahraničního obchodu, zahraničního obchodu, kterou paní komisařka včera prezentovala. Je jasné, že ta strategie je ambiciózní, chce otevřít nové trhy evropským firmám, aby mohly šířit naše hodnoty za hranicemi Evropské unie. Nárůst ostatních ekonomik, které nezdílí vždycky naše hodnoty e, vyžaduje, abychom zůstali těmi, kdo bude určovat pravidla hry, ne že budeme přijímat pravidla těch ostatních. Musí se to stát součástí naší zahraniční politiky a musíme tím prosazovat své hodnoty. Evropská veřejná debata na téma obchodu se v kontextu jednání o TTIPu intenzifikovala je důležité, aby všichni účastníci byli aktivní účastní těch jednání formulování politiky tak, aby se zajistilo, že bude dosaženo nejlepšího možného výsledku. To je důvod, proč je tady ta, ta iniciativa směrem k transparentnosti. To my velice vnímáme a těší nás, že paní komisařka to hodlá aplikovat i na další jednání. Obchodní dohody opravdu musí být implementovány, aby se zajistilo, že z nich budeme profitovat. V tomto ohledu je samozřejmě dobré vědět, že komise bude pracovat na řádné a efektivní implementaci, tak aby se zajistilo, že ty dohody nezůstanou pouze na papíře. Paní komisařka řekla, že tyto body patří mezi její priority a bude uh, je podporovat tak, aby zajistila jejich nejlepší možnou implementaci. Také nás těší, že komise bude pokračovat v práci na co nejrychlejším uzavření stávajících jednání a že chce otevřít i jednání nová. Iniciativa pro zahájení jednání s Novým Zélandem a Austrálií vítáme mimořádně. Děkuji vám. Děkuji. Za levici pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Slibujete pohyb, větší odpovědnost v obchodní a investiční politice a také říkáte, obchod, o tom se diskutuje nejenom tady, nejenom v Evropské unii, ale po celém světě. Zcela s vámi souhlasím. A také jste řekla, že je zde tlak naléhat debatě a na základě naslouchání vypracovávat strategie. Ano, větší odpovědnost, ale to nemusí stačit. Potřebujeme nástroje pro odpovědnou obchodní a investiční politiku. Je třeba začít s tím dnes, hned. Je třeba diskutovat dnes, zítra o tom, jak se ta strategie bude vyvíjet. A já explicitně vítám, že jste hovořila o cílech fair trade a o strategii, která se týká udržitelného rozvoje, lidských práv, ekologického dopadu, protože obchod, obchod je nástroj. Nástroj pro rozvoj ekonomiky, pro rozvoj sociální sféry. Nejenom v EU28, ale i v třetích zemích. Pravděpodobně nejste uh, nejste překvapena, že jsem očekávala přece jenom trochu víc. Musíme vidět eh, závazné předpisy pro lepší přístup na trhy a ochranu našeho trhy. Ochranu nemyslím eh, jenom dodávky nějakých škodlivých nebo snad eh, jedovatých produktů na naše trhy. Jde i o ochranu těch, kteří pracují za těžkých podmínek, za nízké mzdy. A pak by k nám dodávali, v mm, naší obchodní politice toto zatím není dost explicitně reflektováno. Potřebujeme odpovědnost po celé linii výrobního a dodavatelského řetězce. Doufáme, že nebude zanedbávána sociální odpovědnost firem. Rádi bychom navrhli, abyste spolu s Evropským parlamentem vypracovali e, podmínky regulačního rámce globální ekonomiky. Výběra, výběr na straně spotřebitele není dostatečný. Spotřebitelé chtějí mít možnost vybrat si e, mezi kakaem, které sklízely děti a kakaem, které bylo sklízeno za slušných pracovních podmínek žádný produkt, který se dodává na evropské trhy, nesmí pocházet z dětské práce. To je odpovědnost. Samozřejmě se to týká i služeb a internetových obchodů. Z pohledu ochrany spotřebitele nám chybí eh, předpisy, které by regulovaly kvalitu služeb. To se týká i vzniku pracovních míst, hlavně v dnešní situaci Evropské unie. To tedy znamená, že všechny země Evropské unie, nejenom ty nejrozvinutější, potřebují mít eh, služby, které budou zajišťovat kvalitu, spolehlivost a bezpečnost. Ať už jsou to pojišťovny sídící ve Větnamu, kdo mi bude potom platit v případě nějakých dopravních nehod, je třeba mít tedy právně závazné nástroje pro tuto oblast. Abych nehovořil příliš dlouho, tak skončím. Chtěli bychom mít i v budoucnosti možnost diskutovat o konkrétních tématech. Ta obchodní strategie je věc velice komplexní a rádi bychom diskutovali o zcela nové strategii. Děkuji za zelené paní Keller. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla a že jste nám představila novou obchodní strategii. Řekla jste, že zásadní je globální hodnotový řetězec. Z naší perspektivy toto je v v určité kolizi, protože eh, je potřeba mít multilaterální rámec a v té strategii zatím nevidíme jasně, jak je to spolu v harmonii, jak je to s dohodami a s tím, co vy jste navrhovala. Jsme rádi, že navrhujete eh, přísnější formulace v oblasti lidských práv. To je pro nás klíčové. Obchod hraje roli v řešení problémů příčin migrace. Řekla bych, že je to možná jedna z příčin té dnešní migrační vlny. Obchod je někdy nespravedlivý v neprospěch rozvojových zemí, takže tady opravdu je hodně věcí, které musíme udělat a které musíme vyřešit. Mnohé z toho, co jste řekla, znělo povzbudivě, ale mohlo by to po mém soudu jít dál. Měly by být závazné, jasné strategie, jak se pustit do eh, té nerovnováhy, třeba otázka lidských práv. Hovořila jste o posuzování vlivu na lidská práva. Konečně to budeme mít ve všech obchodních dohodách. Také máme návrhy, které učinily spojené národy, třeba právo na potraviny. To je právo, které by mělo být respektováno i v obchodních dohodách. Due diligence. To tady také padlo, ale myslím, že musíme jít ještě dál. Nejenom říct hezký nápad, OECD už to dělá a parlament už vyslal signály, že se musíme víc soustředit na povinné procedury due diligence něco už bylo navrženo i v legislativní oblasti. Nejde o to, aby to bylo jenom na dobrovolné bázi. Musí to být tedy závazné. Dále kapitola udržitelný rozvoj. To je všechno moc hezké. Může to být napsáno ještě krásnějšími slovy, ale dokud to není závazné, tak to v podstatě mm, není možné prosadit. Je důležité, aby klauzule o udržitelném rozvoji byly v obchodních dohodách stejně rázně formulovány jako ostatní pasáže. Nevím, jakým způsobem si představujete postup a pokrok v této oblasti. Co se týká všech globálních záležitostí, nejsem si jistá, že je na čase eh, řešit otázku nezaměstnanosti jenom obchodem. My máme své vlastní problémy, měli bychom mít víc pracovních míst u nás, musíme změnit i interní politiku, nemůžeme mít větší konkurenci mezi evropskými dělníky a čínskými dělníky. My musíme mít povinný, povinnou sociální dimenzi v obchodu, co se týká zodpovědného uh, řetězce dodavatelského. To všechno potřebujeme. Zase ta konkurence mezi námi a Čínou nebo kýmkoliv jiným prostě nefunguje. Myslím, že to není způsob, jak by měl fungovat náš trh práce. Co se týká transparentnosti, ano, naprosto máte pravdu, že musíme být transparentnější ve všech ohledech. Specifická otázka veřejná, eh, zveřejňování týkající se TTIP. Tý Mělo to být v červenci, ale my jsme to zatím nedostali. Možná jsme něco přehlédli, ale prosím, abyste nás na to případně upozornila. Ještě za EFDD, koordinátor nebo zpravodaj, prosím. Um, zaprvé, eh, řeknu, co vás překvapí. Eh, I do tohoto výboru, paní Mamstromová, byla jste citována v britském tisku, že já nemám svůj mandát od evropského lidu. Vy provádíte jednání, která jsou klíčová pro eh, lidi v mé zemi a jinde v Evropě a měla byste přistupovat k tomu odpovědně. Měla byste být odpovědná a měla byste navštěvovat tento výbor. Zejména ve světle toho, že tři politické skupiny hlasovaly proti vám při eh, vašem slyšení. A bylo by tedy smutné zklamat eh, britské občany. A já jsem si přečetl eh, tiskovou zprávu poměrně pečlivě a v třetí bod hovoříte o dohodě s Kanadou Sita, která bude v roce 2016 předložena parlamentu a tam jsou eh, ustanovení o ochraně eh, investic a mě, mě by, eh, a samozřejmě bych měl zdůraznit, že věc, kterou asi Emma McClarkin neví, existovala dohoda s Kanadou o obchodě z roku 1975 a teď jsme se otočili zády a měli jsme dohodu s Austrálií a Novým Zelandem také z roku tak k tomu jsme se také otočili zády a o 40 let později vítáme zde zahájení jednání s těmito zeměmi. V jednom z odstavců hovoříte, a budu citovat, je uvedeno, že komise se zavazuje, že dohody s třetími zeměmi budou eh, obsahovat ustanovení o mobilitě týkající se zboží a zařízení. Moje skupina je znepokojena že to bude znamenat eh, další přistěhovalectví zadními vrátky. A já hovořím velmi stručně, takže můžete to kladívko dát pryč, pane předsedo. Podporujete evropské hodnoty údajně a veškeré, veškeré obchodní dohody budou mít politický význam. Dochází k politizaci dohodu. A chci se zeptat, Prováděla jste dopadovou studii, jaká bude cena prosazování vaší, vašeho politického programu do obchodních jednání. A to je moje poslední poznámka. Skutečně bychom měli mít někoho jiného, kdo by měl na starosti obchodní zájem mé země. A je to ještě horší, pokud tato jednání jsou vedena podle takzvaných hodnot, se kterými prostě nemusíme souhlasit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A poslední za ENF, pan Ferron. Paní komisařko, když jsem si četl váš dokument o budoucí obchodní politice Evropské unie, měl jsem dojem, že čtu nějaký teologický dokument, eh, Bible celosvětového ultraliberalismu. Vy jste velká kněžka tohoto náboženství a vy nám zde vysvětlujete se svou vírou a se svým přesvědčením tyto myšlenky. Vše je jenom ideologií ve vašem textu, která je doplněna eh, pozitivními pocity. Vy nám nabízíte otevření trhu, liberalizace trhu a zrušení regulačních mechanismů, což američané nedělají. Vy aplikujete i to, co vaši američtí přátelé nedělají. Uvedu příklad, abych to doplnil vaše zjednodušené analýzy, které jsou znač, značně zkreslené. Myslíte si, že nulové celní sazby u zboží urychlí energetickou změnu? První otázka, paní komisařko. U země jako je Francie, spustit program znamená tisíc až tisíce miliard investic. Jak to ty podniky udělají, protože dnes na to prostředky nemají. Nedostatek zdanění u zelených produktů je obrovskou strategickou chybou a vy byste měla revidovat eh, toto téma. Také vysvětlujete v dokumentu, že máte jenom nástroj volného obchodu pro nastartování evropské ekonomiky. To je normální, protože vaše ideologie vám vnucuje, že vidíte jenom tento nástroj. Za druhé, proč nenastartovat evropskou ekonomikou vytvářením měny? ale to zapovídá ECB, která je řízena bývalými bankéři od Goldman Sachs. Chcete také nastartovat finanční trhy. Nenastartujeme měnu, ale nastartujeme finanční trhy vytvářením měny a to pan Draghi samozřejmě povoluje. Je to zvláštní pro osoby, které, které, kterým leží na srdce evropský zájem. Paní komisařko, toto je vlastně demokracie pro galerii a když jste byla tázána na to, proč 3 miliony 200 tisíc Evropanů podepsali petici proti smlouvě TTIP, tak jste řekla, že jste nebyla zvolena lidem a že není důležité se opírat o občanskou společnost. Chci vám říci, že jste určitě nebyla zvolena lidem, ale my, my jsme lid a dnes ta smlouva, kterou zde předkládáte, je smlouva, která jde proti zájmům Evropanů, protože pokud chcete nastartovat ekonomiku ultraliberálně, tak eh, opět zasadíte zlou ránu ekonomice a i evropskému zemědělství, které velmi trpí. Děkuji. No, nyní dávám na začátek slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. takže budu se snažit dodržet ty čtyři minuty, ale kdybych trošku přetáhla, tak mě to snad dovolíte. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla, že jste udělala tuto přesnou a ucelenou prezentaci. Četla jsem to včerejší sdělení a dovolte mi eh, reagovat na toto jakožto zpravodajka. Vidím, že skutečně sledujete v podstatě línii, kterou určitě, se kterou souhlasím, to je nepopíratelné, protože jsme zde konfrontováni s novou generací obchodních dohod, protože skutečně nepokrývají pouze ekonomická hlediska ale je potřeba, aby tyto dohody pokrývaly i tyto záležitosti jako ochranu životního prostředí, sociální normy, eh, ochrana kulturního dědictví, aby tedy pokrývaly všechny tyto aspekty, ne čistě obchodní, které ale jsou součástí našich priorit, ať už defenzivních nebo ofenzivních. Dovolte mi zmínit se o jedné věci. Migranti. Já se domnívám, že v regionálním eh, kontextu z důvodu masivního přílivu přistěhovalců, tak je potřeba zhodnotit evropskou strategii a přispění obchodních dohod nejen pro země, sousední země Evropské unie, ale také pro země Perského zálivu, které nepřevzaly konkrétní odpovědnost eh, pro boj proti těmto tokům migračním. Dochází zde k silným politickým tlakům. Afrika představuje samozřejmě hezkou příležitost pro náš kontinent, ale my jsme vždy považovali Afriku za určitou kolonii, aniž bychom vzali skutečně eh, v potaz její eh, bohatství, to, co nám může nabízet. Po kotonu bychom skutečně měli přehodnotit tyhle vztahy. Bude potřeba pochopit, že ekonomický středobod světa se pomalu, ale jistě vzdaluje od Atlantiku k Pacifiku a tyto, tato dohoda TTIP ještě nejistá s evropským, se spojenými státy asi ne, nebude schopna dát tedy tady eh, toto postavení, které Evropa měla. Potom, co se týká vztahu s rozvíjejícími zeměmi, ochrana produktu a tak dále, boj proti protekcionismu třetích zemí a tak dále. Toto všechno by mělo být prioritní pro členské státy. Takže politiky, které představují, podporují růst, jsou samozřejmě velice důležité pro Evropu, ale ne, Nesmí to ohrožovat eh, prosperitu a růst Evropy země jako země Mercosuru, Indie, Čína. No Čína to je samozřejmě složitější záležitost, ale samozřejmě je důležitější z ekonomického hlediska než TTIP. To je potřeba si říci. Bilance musí být pozitivní pro náš kontinent, pro naše občany. Jednotný trh je stále atraktivní pro externí e- hospodářské subjekty, kteří se z určitého důvodu domnívají, že je potřeba vytvořit novou svou politickou platformu. Hovořila jste o zemích jako Austrálie, Nový Zéland a tak dále. Tyto tyto země se zdá, že znovu přemýšlejí, revidují naše, svou přítomnost na evropském trhu. Uh, například jde o agroalimentární odvětví, to je choulostivé odvětví jako takové, ale můžeme z toho, toho využít, pokud budeme mít konzistentní, vhodnou strategii a budeme posilovat také naši přítomnost v zemích eh, Pacifické Azie. Musíme tedy přemýšlet o vhodné strategii nejen v Ázii, ale i na jiných kontinentech, tak abychom se do co možno největší míry vyhnuli tomu, aby Evropa aby jediným partnerem Evropy se staly Spojené státy jakožto eh, je potřeba vytvořit určitou, dát určitou odpověď na militantství některých našich partnerů. Eh, byli jsme tlačeni samozřejmě k postupu těchto jednání a v současné době dochází k revizi stávajících. Já asi ještě zrychlím, protože jinak bych nestihla všechno, ale v každém případě budeme mít ještě další příležitosti se setkávat, abychom si mohli o tomto všem podebatovat. Já se domnívám, že náš parlament hraje zásadní roli v oblasti obchodní politiky. Nemůžeme se omezit pouze na to, že budeme dublovat eh, politiku eh, Evropské komise. My skutečně jsme byli zvoleni eh, lidovým hlasováním. Je potřeba zvětšo, zvyšovat transparentnost. O tom jste se vy sama zmínila, paní komisařko. A Potom se také zavazujete k většímu dialogu s občanskou společností a s občany o otázkách, jako je TTIP. Je to opravdu 50 eh, tisíc lidí se účastnilo demonstrace v Berlíně. Já jsem byla skutečně šokována, když jsem četla to vaše prohlášení z minulého týdne, kdy jste řekla, že protesty občanů proti TTIPu se vás netýkají, protože jste mandát nedostala od evropského lidu. Já skutečně považuji toto prohlášení za šokující a vůbec není v souladu souladu s těmi krásnými slovy vašeho sdělení. Nicméně vám děkuji a doufám, že budeme mít možnost ke konstruktivnímu dialogu v této oblasti. Děkuji. Milí kolegové, máme problém, který už jsem zmínil předtím. Měli jsme hodinu na diskusi a z nich 35 minut spotřebovali mluvčí politických skupin. Možná si to projednejte uvnitř svých frakcí, protože vznikla situace, která povede k tomu, že ne každý se bude moc vyjádřit. Teď omezím řečnickou dobu na jednu minutu a za druhé eh, ve čtvrt na dvanáct skončí otázky, protože paní komisařka musí v 11.30 půl 12. odejít. Takže buďte struční a pokusme se uh, formulovat co nejvíc otázek. Pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Neobávejte se, stihnu to za minutu. Stručná otázka a omlouvám se, že zneužívám vaší přítomnost k otázce, která nemá dlouhodobou perspektivu, ale krátkodobou ve světle jednání o, o, o obchodní dohodě s Větnamem. Co si myslíte o perspektivě Eh, té dohody poskytnuté komunistickému Větnamu a jak je to s jednáním s Čínou. Stejná otázka ve vztahu k Číně, tedy země, které nemají, eh, nemají nesplňují všechny parametry. Jak to vidíte v horizontu? Krátká otázka, očekávám dlouhou odpověď paní Saifi. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná, zaměřím se na ty pozitivní aspekty, nemám čas, ale pochopila jste, že vítáme určité aspekty. Jednu připomínku bych měla, lituji toho, že reciprocita není součástí těch hlavních os vaší nové strategie a že je velice málo ji zmiňujete v tom vašem sdělení. My jsme vždy zdůrazňovali to, aby naši obchodní partneři otevírali své trhy. Opakuji stejnou otázku, kterou položil pan Zahradil a paní Moska ohledně postavení tržní ekonomiky v Číně a chtěla bych vám také položit otázku o kapitole boje proti korupci. To je skutečně velice dobrý bod té vaší strategie a mohla byste nám ale uvést více údajů ohledně jejího uplatňování a jakou formou se boj proti korupci objeví v dohoda, obchodních dohodách. Pan Morel, děkuji, pane předsedo. Je pravda, je to taková cestovní mapa, která je zajímavá. Vidíme, že jaký je zde vliv parlamentu, také vliv veřejného mínění. Vy nám slibujete mnoho věcí, ale nyní samozřejmě jde o to, abychom přešli od slov k činům a zejména v oblasti transparentnosti. Já se k tomu nebudu vracet, ale jsme ještě daleko od výsledku, zejména u TTIPu, ale i u jiných dohod. Já mám dvě velice krátké a přesné otázky, co se týká vytváření pracovních míst. Za prvé, jak můžete ukázat odůvodněnost těch mega obchodních dohod typu TTIPu, TISA nebo dohody s Japonskem vzhledem ke slabému, po, malému po počtu dopadových studií, které byly vytvořeny, studie, které jsou dost spochybnitelné. A druhá otázka, kolegové už to zdůraznili, ale já se k tomu vracím. Nemůžeme říkat zároveň, že chceme vytvářet pracovní místa, rozvíjet trh, ale nemít jasné stanovisko ohledně statusu Číny. Víme, že je to obrovské riziko pro trh a evropské pracující. A poslední otázka ohledně afrických zemí. Já se domnívám, že by možná bychom měli být jasnější. Hovořili jsme o Tunisku, ale měli bychom také mluvit o zá západní Africe o nutné asymetrii. Evropa hodnot, to je také Evropa, která chrání rozvoj v afrických zemích. Děkuji, Jude. Thanks very much. Děkuji, paní komisařko. Důvěra je věc, která byla ohrožena, je třeba jí znovu obnovit, ale to se může odehrát jenom na základě skutku hodnota jako pravedlivý obchod, udržitelný vývoj, to je věc naprosto zásadní pro ekonomické vztahy a má to veřejnou podporu, ale my potřebujeme konkrétní akci, aby se to uskutečnilo, tedy konkrétní plány, co se týká té kapitoly. Je těžké, aby to fungovalo. Vztahy s komisí jsou složité Eh, poradní skupiny mimo Evropskou unii mají pramalý vliv a je potřeba je podporovat. Dokud se nám nepodaří uvést ten systém do dobrého fungování, tak bude těžké získat do, tu důvěru. Jaká praktická opatření předpokládáte v tomto bodě? Karolína? Thank you. Děkuji. Paní komisařko, dvě krátké otázky. Před pár týdny jste prezentovala nový systém, který by měl nahradit ten systém ISDS řešení sporů mezi eh, investory a státem. Jak to vidíte s tím eh, mezinárodním eh, arbitrážním dvorem nebo soudním dvorem ve vztahu k jednání o TTIP? A druhá otázka, jak se to bude projevovat v obchodní strategii? Děkuji, pan Kemper. Paní komisařko, dvě krátké otázky v levicových novinách britských Independent řekli, citovali vás, že neodvozujete svůj mandát od evropského národa. Můžete nám vysvětlit, odkud odvozujete svůj mandát, když ne od lidí? Mě by to zajímalo. A druhá věc je, co se děje v Indii. Chápu, že je to nestabilní. Jsou tam nějak, je tam nějaký pohyb k tomu, jak s tím způsobem se to zatím vyvíjí? Děkuji. Vážení kolegové, otázky mandátu, to je populistická kampaň, která se neopírá o skutečná fakta. Paní komisařka už vysvětlila, co opravdu řekla, že mandát jí dala rada. To je pravda. 28 vlád dali, dalo mandát pro to obchodní vyjednávání. A citovat jí poněkud neuvěřitelným způsobem není férová politika. Já mám technickou, technickou, technickou. Měla by odpovědět paní komisařka, ne vy. Pak vás eh, k tomu nepotřebuje. Já jsem předseda toho, vý... tak tedy předsedejte. Pan Winkler? Pane předsedo, děkuji. Děkuji vám za informace, paní komisařko, za to, jak často chodíte na zasedání našeho výboru. Předložím vám dva návrhy, nebudu se ptát. Model předsedy Junkra komise, který přichází s každoročním projevem o stavu Unie. Možná byste měla zavést něco podobného každoroční zprávu o rozvoji zahraničního obchodu Evropské unie. A proč nezaložit nějaký debatní den v, Evro- v tomto výboru? Možná je to eh, schudný nápad, nevím. A potom obchod v Evropě, my jsme pišní na to, že je to nástroj, jak šířit naše ideje, hodnoty, ale paní komisařko, myslím, eh, že jste pod útokem mnoha aktivistických skupin, tak si myslím, že nakonec skončíme někde v utopii a ne v reálném světě. Myslím, že musíte vytvořit koalici těch, kteří chtějí na všech úrovních, kteří chtějí eh, podporovat eh, zahraniční obchodní politiku. A musím říct, že v tomto výboru najdete své spojence. Děkuji. Děkuji, pane předsedo je bod, který dobře nechápu. Komisařka nám zde říká, že normy se mohou zvedat pouze směrem nahoru. Zatímco slaná voda je, se stává pitnou, když ale když to chcete smísit, tak by to z toho měla být pouze pitná voda. To není možné, takže vlastně máme odlišnou koncepci toho, co je slaná voda a pitná voda. Vlastně je to, dává to špatný obrázek o našich standardech. Zdá se, že ne, říkáte, že nepotřebujete komukoliv skládat účty, a vla, ale přitom závisíte na našem, našem souhlasu, takže nepřímo závisíte na populaci. Minulý týden evropská veřejnost manifestovala protestovala na mnoha evropských místech a chtěli vyjádřit, co si myslí o dohodě TTIP, o dalších dohodech CEFTA. Více než 50 tisíc lidí v Berlíně manifestovalo. Opozice je opravdu velká, je to opravdu katastrofa. Podebr- sebrali více než 3 miliony podpisů. A reakce na veřejné konsultace o JSDS, takže zohledňujete toto všechno v tom, když jste zpracovávala tu strategii? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já a děkuji, paní komisařko, za to, že jste nám prezentovala vaši strategii a také za to, že vždy dodržujete vaše slova. Měla bych čtyři konkrétní otázky. Před několika měsíci jste, ehm, zde byla písemná otázka, ke které jste se vyjádřila ohledně roli eh, postavení mužů a žen v obchodních dohodách. Písemně jste řekla, že z tohoto hlediska je potřeba věci zlepšit, ale nová eh, obchodní politika neříká vůbec nic ohledně genderové dimenze, ohledně nutnosti posílit rovnoprávné zastoupení mužů a žen, takže já říkám, že je potřeba posílit zastoupení Mezinárodní obchodní organizace a myslíme si v naší frakci, že bychom měli provést určité strukturální reformy eh, Světové organizace práce, aby eh, se došlo k určité přesné definici toho, jaké jsou země s nejnižšími příjmy, aby se, odli, aby se provedlo toto odlišení. Potom, co se týká fondu pro přizpůsobování se globalizace, řekla jste, že v té revizi je zohledněn, ale tam vlastně se, jsou uvedeny určité lokality, kde nejsou vlastně žádné podniky z více než pěti z ty zaměstnanci, tak by měli zavřít. Já si já si myslím, že tato strategie je určitým způsobem novinkou. Eh, je zde vůle, aby byla založena na hodnotách, ale za druhé také by měla být daleko silnější regionální diferenciace. Myslím si, že to jde dobrým směrem, ano, ale chtěla bych položit otázku, jak v oblasti odlišení nebo diferenciace mezi regiony jakým způsobem eh, zamýšlíte postupovat v jednotlivých politických oblastech, ve kterých bude potřeba invest, intervenovat, například šíření, propagace hodnot. Ano, je potřeba, aby zde byla konsistentnost se zahraniční politikou, s rozvojovými politikami a to také zahrnuje další eh, oblasti politického působení. Eh, odlišný nebo diferenciovaný přístup za, obsahuje také nutnost diferenciovaných politik, protože všechno není, každá politika není vhodná pro každý region. Vítám to, co jste řekla o spolupráci, ale pokud se nyní pokusíme uplatnit všechno to, co jste nám prezentovala, tak potom bude potřeba velmi ambiciózně sledovat takový follow-up toho, co se realizuje a toto, protože to je velmi ambiciózní. Pan další řečník. Vol es ja sehr ambitioniert. Mein Moje když hovoříme o, měli bychom řešit celý svět, tak bychom se měli ale více zaměřit na Evropu, která by měla být popředí našich zájmů. Já bych měl několik konkrétních otázek. Velmi pozitivní je, že se projednávají tady tyto dohody také s jinými západními partnery, co by mě zajímalo. TTIP vlastně už je silně kritizován, takže zcela nesouhlasím s vaším postavením, když hovoříte o transparentnosti, co by vlastně mělo být výsledkem tady této široké evropské eh, opozice proti eh, TTIPu, anebo Eh, tak jak je, nebo chcete vlastně udržet v dohodě CITA také to, co bylo původně uvedeno v TTIPu. Ambiciozní je také boj proti korupci, o kterém jste hovořila, ale je potřeba zakládat se na faktech, tedy co konkrétně si představujete pod těmi opatřeními v rámci boje proti korupci. Co tedy, eh, jaké máte konkrétní představy, jaká opatření k prosazov, prosazování těchto smluv by zde mohla být přijata? Další řečník. Děkuji, paní předsedající. V zprávě Číny, Tajvanu. ale... pane předsedo. Kolegové položili otázky, a nebudu tyto otázky opakovat. Chtěl bych vědět, e, jaká je situace u jednání s Koreou. Vy doporučujete doplnění investičního ustanovení do dohody je to věc, která již eh, proběhla a v tomto případě jaký systém ochrany těchto investic předpokládáte? Současně existující systém nebo eh, ochranu nové generace? A také bych chtěl odkázat na vaše vyjádření, paní komisařko. Vy jste zdůraznila transparentnost eh, jednání o dohodě TTIP, když jednám s odpůrci této dohody, tak slyším eh, vyjádření, která plynou z neznalosti. A kritika a výhrady se týkají eh, skutečností, které nejsou v dohodě, takže informace jsou velmi důležité. Děkuji, paní komisařko, za tu práci, kterou jste nám předložila. Eh, v té práci však není vidět případný legislativní nástroj. Vycházím z toho, že veškeré vaše strategie se promítnou do těch specifických dohod, ale vy neuvažujete o legislativním postupu na úrovni komise. Je to škoda, když se podíváme na práci, která byla odvedena u sporných minerálů, u minerálů, které jsou těženy v konfliktních zónách, tak tam bychom měli mít skutečně konkrétní legislativní nástroj a to by naznačilo jasněji evropský postoj. Očekávám vaši odpověď. Lidská práva za druhé. Strategie chce pokračovat ve, svý, ve svém úsilí v tomto směru. Jak posílit a modernizovat nástroje, aby byla lidská práva dodržována? Jsme velmi kreativní při ochraně investic, mohli bychom být stejně kreativní při ochraně lidských práv. Hovoříme o nervnosti sever-jih, Eh, mezinárodní obchod by nás měl upozorňovat na nerovnost, kterou vyvolává u nás. Co můžeme udělat v tomto směru, aby volný obchod eh, nevyvolával více nerovností? Děkuji. A jedna otázka z mé strany, paní komisařko. Vážím si vaší strategie a důrazu, který je zde zmíněn na realizaci kdy, kdy budeme informováni o realizaci těch, eh, toho, co je zde obsaženo. Děkuji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za komentáře a otázky. Máte nabitý program a se soustředím zejména na otázky a budete, bude další možnost jednat se zpravodaji i se stínovými zpravodaji. Na to se také těším. Chci nejdříve vysvětlit, to, to, ten rozhovor s panem Hillerym, my jsme se sešli před dlouhou dobou s tímto aktivistou, který není novinářem a zde odkázal na protesty a já jsem velmi si vědoma veškerého odporu, proto intenzivně cestuji po Evropě, abych jednala a byla v kontaktu s těmito a já jsem mu vysvětlila, že mandát k, k dohodě TTIP je mandát členských států a může být změněn, pokud eh, to budou chtít změnit členské státy. A proto si vytvořil citát, který jsem nikdy neřekla. Samozřejmě mám mandát od vás, ne od všech, ale většina z vás mě schválila, když jsem zde byla na slyšení. A vy, sta, vy zastupujete evropský lid, takže všichni komisaři mají mandát od lidu a proto jsem ráda mezi vámi a ráda se budu mezi vás vracet, kdykoliv si to budete přát. A budu s vámi pít čaj i kávu bilaterálně kdykoliv. A můžeme v některých bodech nesouhlasit a den obchodu, kdy budeme jednat o, a informovat o průběhu obchodních jednání, k tomu jsem plně připravena. Po vyjasnění této otázky, jak doufám, chci odpovědět na některé konkrétní otázky. Co se týče eh, otázky paní Moska a dalších, eh, otázka obchodní, nástrojů obchodní obrany, je to věc, která je nyní zablokována v radě. Pan Juncker mě pověřil, abych eh, vlastně vyhodnotila všechny tyto nástroje obchodní obrany a to je také vlastně s ohledem na právě tu slepou uličku, která nyní nastala v radě. Současné a nadcházející předsednictví se snaží toto odblokovat a věřím, že vás, že vás budu moci informovat o vývoji této věci. Interně v komisi projednáváme velmi intenzivně otázku eh, statutu svobodné ekonomiky tržního hospodářství v Číně. A tam u Větnamu máme trošku spožení. Je to věc velmi složitá, jak víte. A musíme se zabývat eh, řadou vstupů, abychom rozhodli o dalším postupu. Zatím to není hotové a vím, že je na tom velký zájem, vím, nakolik je to citlivé. A skutečně jsme už zapracovali celou řadu ohledů, ale postupujeme velmi obezřetně. Pokud jde o proceduru, dochází ke změně metodiky, jak vlastně počítat dump, dumpingové sazby. A to vyžaduje legislativní iniciativu ze strany komise. A bude třeba vlastně navrhnout tento legislativní text a poslat ho radě. Takže to je vlastně procedura, ta jednání probíhají. Zatím jsme je nedokončili. Je to proces složitý, řada generálních ředitelství a řada komisařů je do to zapojena, takže to není v té obchodní strategii z těchto důvodů. Paní McClarkin, byste položila zajímavou obtížnou otázku. Na jedné straně je tu snaha z vaší strany a z rady zahájit co možná nejvíce jednání o volném obchodu. Na druhé straně je třeba, abychom postupovali správně, aby pokryli veškeré ohledy, které existují. Nemů- nemůžeme jednat pouze o problematice cel a je to skutečně náročné, vyžaduje to eh, čas a konzultuji to s členskými státy i s vámi. Takže je to zdroj frustrace, ale obchod je dnes tak složitý, že to prostě není záležitost týdnu a měsíců, jak tomu bylo před dlouhou dobou. Proto se snažíme eh, si stanovit priority Austrálie a Nový Zéland budou oddělená jednání a tým, jak budou týmy vybrány, to vám teď neřeknu. Máme i málo zdrojů na DG Trade, mí lidé vykonávají skvělou práci, mohli bychom nabrat stovky dalších lidí, ale musíme se vyrovnat i s rozpočtovou realitou. Pokud je o Malajzii, a další země ASEANu. Měli jsme jednání se všemi členy ASEANu a cílem je dospět k regionální dohodě s EU a ASEANem. A mezi tím, když to teď není možné, tak vlastně postupně eh, vytváříme předpoklady v jednotlivých zemích a vyhodnotíme situaci s ministry. A to také zahrnuje Malajzii. A pokud tu bude stejný zájem na všech stranách, tak budeme moci postoupit. To se týká i Mercosuru. Já jsem se sešla s příslušně ministry z Mercosuru na jaře a opět eh, budeme jednat dále. S Mercosurem intenzivní práce pokračuje, i ty kontakty zatím to hotové není. Pokud jde o Indii, bohužel, na to se ptal pan Campbell. Věříme, že se setkají hlavní vyjednávači na podzim. To jednání bylo Indy zrušeno. A teď vlastně nevíme, jak dále postupovat. Jsme připraveni s nimi jednat, naše dveře jsou otevřené, chceme vyjasnit některá nedorozumění, která nás zavedla do slepé uličky, ale zatím pro vás nemám pozitivní informace. Řada z vás se ptala na udržitelný rozvoj, na lidská práva, otázky, které s tím souvisejí. V každé kapitole budou odkazy na dětskou práci, na nucenou práci, na, odpověd, na odpovědné dodavatelské řetězce, na společenskou odpovědnost podniků. A našim americkým přátelům zašleme velmi ambiciozní text, který bude zveřejněn, abyste získali představu, jak chceme řešit tuto problematiku. A samozřejmě hm, tyto náměty musí být eh, řešeny se všemi stranami. My jsme právě zveřejnili eh, pokyny, jak eh, zapracovat lidskoprávní ustanovení do dohod o volném obchodu, takže to budeme bedlivě sledovat. Ale řada z těch otázek musí být projednána i celosvětově v G20, v VTO, abychom našli společný postup. A proto Paní Keller se na, na to ptala i další. Proto multilaterální úroveň začíná opět fungovat. A výsledkem toho, že VTO skutečně není tak efektivním nástrojem, jak bychom si přáli, znamená, že je tu obrovské množství bilaterální dohod. A my se musíme snažit o to, aby všechny naše dohody byly naprosto v souladu se stávajícími pravidly VTO, ale abychom je také povýšili na tu multilaterální úroveň. Některé země se chtějí připojit k TTIPu. Mexiko například, pokud bude připraveno, Turecko o to také žádalo a proto je zde názor, aby tyto dohody byly otevřené. Budeme i nadále působit ve VTO, abychom dokončili kolo jednání Doha a vlastně zapojili i další do těchto dohod. Pokud jde o Větnam, to je stejná otázka. Pane Zahraděle, ten proces je stejný jako u Číny. Řada z vás zmínila významnou otázku asymetrie. Pan Morel, paní Arena, mimo jiné. Jednání, která jsme zahájili včera s Tunisany, ty týmy se, se setkali poprvé v pondělí. Je to naprosto asymetrické my chceme otvírat eh, mnohem méně kapitol, než to, co nabízíme vlastně. A my chceme z Tunisany definovat oblasti, které jsou citlivé, zejména v zemědělství a ve službách pro Tunisko, které budou chráněné. Takže to bude naprosto asymetrické. A to je záměr. A podobně to se týká i těch dohod o, o těch eh, dohod o životním prostředí, kde je tam výrazná rozvojová složka. My chceme, aby tam byla regionální spolupráce zapracována. Domácí poradní skupiny. Já vím, že nefungovaly ideálně, my jsme se s nimi setkali a chceme zjistit, jakým způsobem ulehčit jejich práci, jednat s ESVČ, protože odvádějí skvělou práci, ale není to jednoduché za těchto okolností. Proto se snažíme je dále podporovat, abychom se mohli spolehnout na důležitou práci, kterou odvádějí. Investiční soud. My jsme vlastně v souvislosti s TTIPem chtěli založit takovýto nový investiční soud a ten návrh zašleme do Spojených států a myslíme si, že TTIP bude správným místem, jak eh, vlastně toto zahájit na bilaterální úrovni. A ten model vlastně by měl být eh, zastoupen všude, Větnam, Japonsko a další dohody. A souběžně chceme vytvořit mezinárodní multilaterální soud, který by měl být a to bude trvat delší dobu. Slyšíme doporučení z univerzitního prostředí v tomto směru a chceme to vše zapracovat a přepravit návrh, jak postupovat. Zatím to není hotové, je to složitý proces a každý, každý, každý pozitivní vstup je zde vítám a je to i předmět pro další jednání. Otázka genderové politiky je také zahrnuta v, v dohodách GSP+. Je to odkaz na 27 mezinárodních umluv a mezi nimi umluva o nediskriminaci z důvodu pohlaví. A to také eh, sledujeme, můžeme udělat ještě více, ale existuje to. A pokud jde o interní nerovnosti, paní Arena o tom hovořila, my také revidujeme využití globalizačního fondu, to má v kompetenci kolegyně Tyson, ale podporujeme tyto snahy. Co se týče korupce, zatím jsme nedokončili naše úvahy v tomto směru. Myslíme si, že je rozumné zapracovat tato ustanovení do, do těch dohod o volném souvisí to s řádnou zprávou a pokud něco takového nefunguje, tak není možné využít možnosti, které poskytuje obchod. Ale chceme vytvořit tento mechanismus. A ta práce pokračuje a uvítám také vaše, vaše doporučení v tomto směru. A konečně, co se týče realizace, to je velmi dobrá myšlenka zjistit, jaký je stav u všech těchto návrhů a nepředpokládám ve skutečnosti další legislativní návrhy, ale bude třeba mít kontrolní mechanismy a monitoring a v generálním ředitelství budeme zjišťovat, jak postupovat a budeme se samozřejmě za vámi vracet. Paní Saifi, vy jste zde. Co se týče reciprocity, to je součástí naší strategie, je to uvedeno minimálně třikrát nebo čtyřikrát. Je to součástí našeho cíle vyrovnat trhy. Evropská unie je velmi otevřená, to je pozitivní. Já, myslím, já si myslím, že to je pozitivní a komise se domnívá, že to je pozitivní a je třeba to vyvážit, aby i naši partneři se otvírali podobně. A reciprocita je tedy na několika místech ve strategii uvedena. Pane předsedo, já si myslím, že jsem zodpověděla většinu otázek. Byly tu i další náměty o transparentnosti a jak postupovat dále. Já jsem si to poznamenal, budeme se tím zabývat a později se k tomu vrátíme. A kdykoliv budete chtít, tak se vrátím. Děkuji, paní komisařko. Ano, to je pravda. Je to první diskuse týkající se této nové obchodní a investiční strategii. Je to všechno docela slibně rozjeté, budeme vás doprovázet a pokusíme se uh, reagovat ve své zprávě k této nové strategii a budeme doufat, že se nám z toho podaří získat ve prospěch našich lidí jen to nejlepší. Děkuji vám. Okay, now we are going on. Dobrá, budeme tedy prosím pokračovat. Poslední poznámka k obchodní strategii. Náš eh, časový plán se táhne už do poloviny příštího roku. Budeme tedy mít ještě dostatek času a možností k diskusím. A to, co řekl pan Winkler, si beru k srdci můžeme začít pořádat takový den obchodní politiky. Tak, teď bod pořadu jednání číslo 7. Každý, kdo si přeje vystoupit, k něčemu jinému, než je bod pořadu jednání, tak buď prosím odejděte nebo mlčte. Teď bod 7. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Slovo dám zpravodaji Pan Zeinfeld, prosím. Děkuji, pane předsedající. Komise Evropa. Děkuji, pane předsedající. Evropská komise eh, vlastně zhodnotila politiku hospodářské soutěže na rok 20, za rok 2014 a otázka zní, jak tedy bych mohl toto zhodnocení co nejstručněji schrnout. Řekl bych pouze, že jednotný digitální trh a je oblast, která je velice zdůrazňována, která je prioritou. Není to nic překvapivého, protože je to oblast, která se velice rychle vyvíjí, velice rychle mění a vyžaduje rozdílnou jinou regulaci než regulaci, která se týká reálného trhu. Další oblast, která zde byla zdůrazněna, tak to je trh s, energie, s energiemi, energetika a potom samozřejmě finanční odvětví, e, transparentní a férové a potom konkurenceschopnost evropského průmyslu. To je to, co nás e, hodně zajímá, na, čem, na co se zaměřujeme v našem výboru, to znamená propagace a šíření kultury související s hospodářskou soutěží. A to ne nejen v Evropě, ale v celém světě. Toto poslední téma bylo e, předmětem ustanovení, která jsou uvedena na stránkách 21 a 22 toho hodnocení. Pokud se týká našeho názoru, tak já jsem zdůraznil zejména e, důležitost e, soukromých investic dále význam veřejno-soukromého partnerství a její využívání tohoto partnerství na konkurenceschopném trhu. Dále zdůrazňuji nutnost omezit monopoly, monopolní postavení a samozřejmě vyhýbat se eh, dominantnímu postavení na trhu. Dále bych tak, také věnuji určitý čas mezinárodním dohodám, a vyzývám Světovou obchodní organizaci k tomu, aby se zabývala pravidly konkurence a také zdůrazňuji nutnost zohlednit malé a střední podniky a to z globálního hlediska. A dále navrhuji také pomoc pro šíření eh, zdravé hospodářské soutěže. Myslím si, že v tento poslední aspekt je v kontextu šířící se globalizace velmi důležitý. K tomu se připoje otázka přístupu k energiím. Já si myslím, že přístup k zásobování energiím je jedna z, nezbytnou, z nezbytných podmínek férové konkurence na trhu. Také zdůrazňujeme význam in, mezinárodních institucí, například OECD, která je také velice zapojená a angažuje se v politikách eh, v oblasti hospodářské soutěže. Na závěr, jakožto schrnutí, bych mohl říci, že se jedná o dobrou zprávu, dobré stanovisko, ale domnívám se, že ještě je zde celá řada oblastí, kde bychom měli být aktivnější, vystupovat aktivněji, a to například konkurenceschopnost, která je je hnacím motorem rozvoje a to je velice důležitý pojem. Čím větší bude hospodářská soutěž, tak tím se bude dařit lépe ekonomice. Děkuji. Teď stínový zpravodajové jako první Karolína. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Nejprve chci zpravodaji poděkovat za jeho práce, za tuto zprávu. Sociálně demokratická frakce některými body zpravodaje souhlasí, především s požadavkem otevřít mezinárodní trhy. S ohledem na veřejné zakázky musí naši zahraniční partneři také zaručit eh, určitá sociální a ekologická kritéria. Dále podporujeme myšlenku multilaterální dohody v rámci VTO na téma politiky hospodářské soutěže, ale máme tady pochybnosti, zda je to možné v blízké budoucnosti, protože v roce 2004 byl již učiněn pokus s VTO dosáhnout jakousi schodu v této oblasti. Podporu malým a středním podnikům v přístupu k financím, to leží na srdci i naší frakci Malé a střední podniky potřebují pomoc, aby se prosadili na světovém trhu a aby zaručili pracovní místa, mohli generovat růst a investice. Ale máme eh, i několik návrhů na pozměňovací návrhy, hlavně co se týká přístup k digitálním sítím, podpory soutě, hospodářské soutěže. To je pro nás velice důležité, protože více soutěže znamená větší možnost výběru a nižší ceny pro spotřebitele. To platí především v oblasti telekomunikací. Pan zpravodaj se věnuje sice i otázce energetiky, ale tady hovoříme cíleně o žádosti, kterou chceme předložit. Je tady důležité zmínit dostupnou energii a bezpečnost dodávek v těch smlouvách o fungující konkurence je zcela zásadní i v této oblasti, aby bylo možno vyhnout se deformacím konkurence nebo dokonce situaci, kdy konkurence bude znemožněna. Další pozměňovací návrh bude mířit na to, aby předpisy v oblasti obchodní politiky a politiky hospodářské soutěže rozhodně nes, nesmí podrývat veřejné služby. A poslední důraz se týká především potenciálu supermarketů, velké supermarkety, které podléhají, eh, které dominují eh, mezinárodnímu trhu a mohou narušovat dodavatelské řetězce. Takový vývoj sledujeme především s obavami v rozvojových zemích. Třeba obchod s banány, tam, kde velké evropské supermarkety někdy mají vliv na cenu. Tyto body jsou pro nás velice důležité. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dobré spolupráce a jsem si jistá, že nakonec najdeme společnými silami dobrý kompromis. Děkuji, děkuji, pan Lunes, Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby se jedná o stejné podmínky pro všechny, nejenom v rámci Unie, ale na světovém trhu. Jsem rád, že Evropský parlament to ve výroční zprávě také zdůrazňuje. Na celém světě je třeba rozšířit kulturu spoluúčasti a musíme na těchto trzích nastolit stejné podmínky. Moje frakce EKR na to bude dbát. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci souhlasíme i s návrhy, ale jsou ještě tři věci, které bychom tam rádi viděli. Třeba návrh 5, tam se hovoří o multilaterální dohodě v oblasti politiky spoluúčasti a já si myslím, že v následujícím odstavci je třeba položit si otázku, související s patřičnou úpravou v dohodách s třetími zeměmi, třeba Evropská dohoda s Švýcarskem, dohoda z roku 2013, inovativní dohoda v oblasti výměny informací. Za třetí návrh 6. Návrh 6 hovoří o iniciativě OECD, avšak myslím si, že Evropská unie a příslušné úřady členských států by zde také měly hrát roli. Měly by být aktivní eh, v mezinárodní síti hospodářské soutěže. To je druhý návrh, který by mohl být přednesen a za třetí návrh sedm textu. Tam se teď hovoří o podpoře rozvojových zemí v jejich úsilí o spravedlivou hospodářskou soutěž. Tam je možno doporučit hned technickou spolupráci s příslušnými orgány rozvojových zemí. Naše frakce v každém případě předloží pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji, teď se nehlásí nikdo další, takže slovo předám komisi. Thea Browns. Thea Browns, ano. Děkuji, pane předsedo. Komise vnímá, návr, vítá návrh zprávy od pana zpravodaje. To jsou důležité věci související s mezinárodním obchodem a hospodářskou soutěží. Ceníme si vašich názorů na tyto otázky. Bereme na vědomí poznámky, které tu dnes zazněly a těšíme se na pozměňovací návrhy a na další rozpravu v budoucnosti spolu, těšíme se na spolupráci s vaším výborem. Možná jenom pár věcí. Rádi bychom zdůraznili, že jsme velice aktivní v mezinárodní oblasti, co se týká dohod bilaterálních i co se týká multilaterálních for jako je třeba Mezinárodní síť hospodářské soutěže. Tam máme více než stovku jurisdikcí, které se scházejí s regulační orgány, diskutují o důležitých věcech a snaží se zlepšit vzájemnou spolupráci. Také chceme zdůraznit, že DG Comp eh, podporuje eh, v zemích Unie i v sousedních zemích jako Ukrajině a Moldávii. To je obsahem odstavce 7. Podporujeme rozvoj Bod 7. Jsou tady zmíněny i dotace, které mohou mít negativní vliv na hospodářskou soutěž a to je důvod, proč Evropská unie zavedla systém kontrol pobídek a dotací a je to i předmětem vyjednávání v souvislosti se smlouvou TTIP. Děkuji, pane předsedo, děkuji, slovo dávám zpět panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám za všechny impulzy, komentáře a reakce. Zazněla tady slova chvály, ale zazněly tady i návrhy na vylepšení tohoto dokumentu a i za ty vám děkuji. Pokud je to v souladu s tím základním duchem toho dokumentu, tak eh, není problémem dopracovat se nějakého kompromisu. Děkuji vám, děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy 21.10 pravé poledne a budeme schvalovat toto stanovisko 19.11. Děkuji vám. Teď se posuneme k dalšímu bodu, to je bod číslo 8. Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Pracujeme na rezoluci, která by měla reflektovat stav věcí a poskytovat určité rady do budoucnosti. Předám slovo paní Reding, naší zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Abych začala technickými informacemi, pracovní dokument ze září je ve vašich složkách. To je samozřejmě ten starý zářijový dokument, Teď se distribuuje návrh zprávy. Návrh zprávy byl také v předstihu poskytnut stínovým zpravodajům a je k mání online již od pondělka. To znamená, všichni k němu máte přístup, nedívejte se do toho, co máte na stole, to je dokument starý. Chci říct, že tady máme hlubokou, zajímavou analýzu to je věc, která je velice užitečná, takže koho to zajímá, dočtete se tady mnohé informace z pozadí. Občané očekávají, že budeme mít transparentnost v maximálním rozsahu, proto jsme se v tomto parlamentu snažili uh, aby TISA byla modelem pro to, jak občané mohou získat zpět důvěru. Monitorovali jsme všechny kroky toho vyjednávání od voleb v roce 2014 a dostali jsme všechny vyjednávací dokumenty. Měli jsme šest monitorovacích schůzí během roku. Podíleli jsme se na intenzivní konverzaci jak v rámci, tak mimo rámec institucí, především s občanskou společností a brzo dojasníme direktivy o tom, co, jakou tyzu chceme a jakou naopak nechceme. Když říkám chceme my, mám na mysli členy výboru INTA a devět dalších výborů, které se vyjadřuje. Uh, to jsme zatím udělali a budeme v tom pokračovat. Za druhé, chci, aby bylo jasné mé stanovisko, které zní ano, ale vůči za ano, mezinárodní regulace, ale rozhodně ne omezení nebo snížení úrovně naší regulace ano otevření trhu pro naše firmy do zahraničí. Firmy to potřebují, ty bariéry jsou mimo Evropskou unii velice těžké, ale musí to být doplň, mít doplněno pojistkami pro naše občany. Ano, ty je šance pro Evropu, protože služby jsou páteří naší ekonomiky, všech ekonomik. Služby jsou všude, v zemědělství, v obchodě, všude jsou služby. Tři čtvrtiny našeho HDP a dvě třetiny našich pracovních míst pocházejí ze služeb. Tedy otevřenost je naprosto potřebná, tak abychom mohli pokračovat v růstu i v této oblasti, ale nic v tomto jednání by nemělo podminovat naše sociální a kulturní standardy. K tomu ovšem mnohé, změny mimo, mnohé země mimo Evropu směřují. Ano, přejeme si přeshraniční přenos dat, ale přepneme si zároveň ochranu soukromí. Ano, pohybu špičkových profesionálů, ale jenom na omezenou dobu za přesně daných podmínek uvedených ve smlouvě v národní legislativě. Tedy ano, ambiciózní, ale zároveň vyvážené smlouvě. Jsem přesvědčena, že bez dokumentu TISA můžeme utvářet globalizaci, můžeme zaručit reciprocitu a můžeme jasně zaručit, aby kulturní a sociální služby z toho byly vyloučeny. Musí být zachováno naše právo regulovat tyto oblasti a je třeba respektovat naše základní práva abych zdůraznila tyhle věci co nejjasnějším možným způsobem, také mimo ty eh, modré linky bych chtěla zdůraznit i ty červené, co určitě nechceme vidět v rámci jednání. Například si nepřejeme omezení práv spotřebitele, chceme jich naopak mít víc, chceme exportovat svá pravidla, chceme právo blokovat spamy, potřebujeme větší míru reciprocity, lepší přístup na zahraniční trhy, telekom, finance, veřejné zakázky a další oblasti. Potřebujeme profity pro malé a střední podniky. Uh, Potřebujeme ustanovení týkající se obchodních eh, onlineových podmínek. To je věc, kterou slíbila komise jako obecnou linii, ale měli bychom začít aplikovat tento slib v rámci TISA i hned. A samozřejmě také potřebujeme mezinárodní standardy, které my aplikujeme. Chceme, aby je aplikovali i naši partneři mimo Evropy, třeba Basel FSB, IMO, ICAO. A pak samozřejmě musíme zvažovat i multilateralizaci, zda chceme mít Čínu uvnitř, zda chceme mít uvnitř jiné rozvojové ekonomiky, zda bychom třeba mohli mít status pozorovatele v mezidobí, pokud by to všechno nešlo tak rychle, jak bychom si přáli potřebujeme mít konzistentnost, lepší veřejnou zprávu a tak dále a tak dále. Nechci opakovat všechno, protože by to bylo přes příliš dlouhé, ale jak už jsem řekla, jasně jsme stanovili, co rozhodně nechceme. Naše právo regulovat musí být zachováno za všech okolností. Naše veřejné služby musí být z toho vyloučeny. Uh, zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, sociální bezpečnost, všechny tyto systémy eh, potřebují být zachovány, musíme mít určitý zlatý standard jejich zachování. Samozřejmě jsou tady jisté výjimky, naše dohody se týkají audiovizuálních médií a eh, a často na to zapomínáme, týká se to i vydavatelství. Měli bychom to tady mít. E, komisařka hovořila o soukromí dat. Myslím, že to je zcela jasná červená hranice. Je to naše základní právo a naše základní práva nemohou být předmětem vyjednávání. A tak dále, a tak dále. Vážení kolegové, myslím, že bychom neměli být proti eh, ofenzivním i defenzivním zájmům. To se navzájem může doplňovat. Nemůže být dohoda bez pojistek a nemohou být pojistky bez příslušné dohody. To znamená, měli bychom to mít pod kontrolou oboje. A pokud se nám to podaří, tak eh, cíle Evropské unie v rámci vyjednávání TISA zajistí, že budeme více konkurenceschopní, než jsme v tuto chvíli. Musíme ale soutěžit podle pravidel a je tady vždycky pro a proti otvírat trhy hospodářské soutěži tam, kde jsou trhy nám uzavřeny a potřebujeme nějaký štít proti eh, konkurenci zvenku, třeba v oblasti kultury a veřejných služeb. To je způsob, kudy bychom se měli do těch jednání pustit. Neměli bychom je předtím nějak cedulkovat, za jsou dobrá nebo špatná, než skončí. Měli bychom mít jasné priority, měli bychom se soustředit na to, jakou přidanou hodnotu parlament tady může poskytnout. Kolegové, ostatně vám musím říct, že spolupráce se stínovými zpravodaji je velice dobrá a jsem si jistá, že s tímto pozitivním přístupem se můžeme dobrat k výsledkům, které budou tak dobré, jak jen je to možné. Děkuji, paní Redingová. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji. Jak už zde zaznělo, služby jsou klíčové pro naši ekonomiku, jsou klíčové pro zaměstnanost a pracovní místa. A v neposlední řadě v mém vlastním členském státě a regulace a úroveň norem u služeb jsou klíčové pro zajištění kvalitních pracovních míst zde i v zahraničí. A my v socialistické skupině považujeme tento návrh jako jasný signál z projekty skutečně dospět k, k významné dohodě se všemi politickými skupinami. Uděláme maximum pro to, abychom konstruktivně spolupracovali na tomto sdíleném cíli. Pokud je o obsah, chci říct hned na začátku, chceme oživení multilateralismu a toto tady není jako první možnost a nic by v této dohodě nemělo být, co je v rozporu s multilaterálními dohodami budoucnosti. A to bude pro nás skutečně nepřekročitelná mez u dohody TISA. Vycházíme z dřívějších kompromisů, za které jsme bojovali u usnesení o TTIPu, to navrhl náš předseda, zejména u dodržování veřejných služeb právo na soukromí osobních údajů a také pokrytí finančních služeb. A věříme v rychlý pokrok u těchto aspektů, protože potom jsou tu ještě složitější věci u dalších otázek. A nebude překvapivé, že co se týče veřejných služeb, budeme volat, jak i paní zpravodajka, budeme eh, chtít toto výmout z předmětu jednání a budeme obhajovat pozitivní seznamy a jaká, jakákoliv vlastně ustanovení, která by ohrožovala veřejné služby. Celkově za to ta zpráva by byla co nejefektivnější. Bude kombinací politických sdělení a podrobných pokynů pro vyjednavače, zejména co se týče domácí regulace a mobility. Potřebujeme řešit technické aspekty, abychom zajistili, že komise se bude vyrovnávat s našimi zájmy a nemůžeme si dovolit obecné formulace a zde je třeba věci zlepšit. Pokud jde o mobilitu, je třeba jasně říci, že je potřeba konkrétních pojistek, abychom zajistili ochranu pracovně právních norem a práv a tady bych eh, navrhl zahrnutí, zahrnutí průřezové, horizontální sociální klauzule i v konkrétní formulace definice způsobilých eh, pracovníků. Pokud je o domácí regulaci, eh, veřejné orgány s právem regulovat musí tak činit efektivně a vítám, že se to jasně vyskytuje ve formulacích a v návrzích formulací jak toho nejlépe dosáhnout při jednání. Předložím pozměňovací návrhy, abych přispěl k tomuto jednání. A můžeme, můžeme být mnohem odvážnější v našem volání po nových ustanoveních o domácí regulaci, abychom vlastně neporušili ustanovení dohody GATS. A tím se vracím k multilateralismu. Závěrem abych nemořil příliš dlouho, je třeba se vyjádřit k transparentnosti. A vždy bychom měli začít pozitivně. My uznáváme, že došlo k pokrokům u této komise, pokud jde o transparentnost. A udělalo se více než v minulosti, pokud jde o vytváření důvěry veřejnosti při obchodních jednáních, ale je třeba udělat ještě více a neměli bychom se za to omlouvat v, v naší zprávě. Chceme úplně otevřená transparentní jednání a všechny nabídky by měly být veřejnosti známé a neměli bychom se dostat pod úroveň, kterou čekáme ve VTO, pokud to má být dohoda, která skončí ve VTO. A těším se na spolupráci se spravodaji, s dalšími stínovými a věřím, že budeme mít konstruktivní zprávu, která nám pomůže orientovat vyjednavače. A tedy se nebude hlasovat o tom, zda přijímáme nebo zamítáme TIZu. To přijde až na konec celého vyjednávání, ale vysíláme politické signály vyjednavačům a pokud tak neučiníme, tak si potom nemůžeme stěžovat, jaký bude finální výsledek při jednání. Děkuji, Máme Clarken. Děkuji. Děkuji za neunavnou práci, pokud jde o TISu. A skrze tuto zprávu budeme mít důraznou možnost promluvit do těchto jednání. Chci poděkovat zpravodajce za návrh, který nám poskytla a celkem za to jsem potěšena tím, co jsme dostali a svodek k tomu přistupuje vyváženě a uznává i hodnotu ochrany spotřebitelů a bere v úvahu těch subjektů v parlamentu a politickém spektru. Přeštu si ten návrh podrobněji, abych připravila příslušné pozměňovací návrhy, ale chtěla bych zmínit některá původní pozná, některé původní poznámky myslím, že řada z těch otázek, které zde zazněly, už jsou v, eh, vlastně v tom prvním návrhu obsaženy. Zejména právo regulovat ve veřejném zájmu. Všichni se shodneme, že vlády by měly mít možnost řídit politické procesy v zájmu svých občanů a neměli bychom to vlastně přeceňovat oproti závazkům z mezinárodních dohod a regulovat napříč jednotými odvětvími se jeví jako překonané, protože strany se mohou vlastně vzdát svých závazků kdykoliv. A věříme, že to nebude mít škodlivý dopad na další dohody. Také bych eh, vyzvala kolegy, aby zvážili kulturní výjimky, které byly otázkou v rámci řešení dohody TTIP. A A my jsme v minulosti eh, uvítali vlastně výmutí audiovizuální problematiky pro ochranu evropské kinematografie a měli bychom se nad tím zamyslet a měli bychom redefinovat kulturu a zamýšlet se nad tím, jak konkrétně to bude vykládáno a zajistit, že to bude fungovat pokud jde o jednání a další postup. Věřím, že paní komisařka sama napsala předsedovi výboru KULT v tomto smyslu. A také bych chtěla vyjádřit podporu zpravodajce, pokud jde o e, soulad s sociální a pracovně právní legislativou, což je důležité v řadě členských států a já chci zopakovat náš postoj, pokud jde o turecký návrh e, snížit požadavky pro stavební dělníky v třetích zemích. Ale plně souhlasím se s prodajkou, že to je migrační otázka a nemělo by to být zahrnuto do dohody, ale mělo by se to týkat spíše dočasného pohybu vysoce kvalifikovaných pracovníků, ale chci pokračovat ve vynikající práci s kolegyní na tuto problematiku a děkuji za dosavadní práci. Děkuji, pan Takula. Je tu stínový report, eh, zpravodaj za GUE. Pane Takulo, asi jste se zasněl. Já jsem byl, já jsem, já jsem byl na, šel jsem na přestávku na kávu a teď jednáme o dohodě TISA, tak tak eh, se vyjádřím k eh, návrhu eh, paní Reding k dohodě za, řeší všechny klíčové body v pracovním dokumentu, podle který byl již zveřejněn. Služby jsou klíčovou součástí vývozu a ekonomiky EU a budou růst v následujících letech. Trh EU je velmi otevřený a služby je ofenzivním zájmem pro EU. A musíme využívat eh, TISu a jednání o tyze, abychom bychom navodili reciprocitu na dalších trzích. A je pozitivní, že komise upřednostňuje služby v této nové obchodní strategii. Pro liberály zejména digitální obchod a elektronické obchodování je klíčové, jakož i otevření trhu veřejných zakázek třetím zemím. Poskytování služby podle modu 4 je také klíčové pro vysoce kvalifikované odborníky. A však zpravodajka správně naznačila, že bychom měli toto téma nadále projednávat, aby bylo dobře patrné, co vlastně mod 4 je a co není. Jsme rádi, že zpravodajka řešila klíčová témata v neposlední řadě vyloučení autovizuálních služeb a veřejných služeb. I když jednání o ty se pokračují konstantně, nedošlo k příliš výrazné veřejné diskusi. Komisařka se předala parlamentu veškeré dokumenty, což je skvělé je třeba zajistit, aby všechny subjekty byly aktivně zapojeny a v tomto směru větší zapojení členských států a jejich vlád by bylo prospěšné. Těšíme se na další spolupráci, abych vznikl kvalitní dokument, který posílí při jednáních pozici komise. A pane předseda, jak možná víte, já jsem, jsem zde místo Marie Čáke, která se nemohla zúčastnit tohoto jednání a jsem zde za Alde. A věřím, že jsem to přečetl správně. Madame Mineur. Yes, thank you, Mr. Chair. I'm also replacing... Děkuji, pane předsedo. I já nahrazuji kolegu, který tady nemůže být, takže přečtu jeho text. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, děkuji paní Redingové za tento návrh zprávy. Dohoda TISA by měla podpořit vyváženou dohodu a měl by to být základní kámen nových ambicí v oblasti VTO. Otázka je, zda takovou smlouvu, jako je TISA, opravdu potřebujeme. Jsme proti této dohodě a dělá nám starost, jak je navržena má to být nová dohoda. GUE by si přála, aby byla implementována dohoda GATT, k čemuž nikdy nedešlo. Měla by být dohoda o spravedlivém obchodu a lepší ochrana sociálních standardů a zajištění podmínek práce. Nejsme spokojeni s hodnocením dopadů. Paní Redingová zmiňuje, že si přeje zveřejňovat eh, dopady na udržitelnost dřív, než jednání bude dokonce. Jde o to, aby dohodnocení dopadů bylo provezeno teď a ne po konci jednání. Jednání o dohodě TISA by mm, se neměla pouštět do nových globálních standardů. Rozsah této dohody vede k liberalizaci služeb a ne regulaci. Dělá nám uh, velkou starost otázka vyloučení veřejných služeb. Ty jsou vyloučeny bez jakéhokoliv vyjasnění, které veřejné služby budou vyloučeny. Vyžadujeme, aby všechny služby jako zdraví, dodávky vody, školství byly z této dohody vyloučeny. A v neposlední řadě odmítáme veškerý negativní přístup, který vychází z hybridního přístupu, který stále obsahuje návrh. Mohu přidat své komentáře teď, nebo to mám udělat v druhém kole? Máme na pořadu ještě jeden bod a je tady zpravodaj z výboru AFKO, tak si myslím, že bychom mu také měli dát šanci, pokud je přítomen. Možná tedy prosím v druhém kole. Uh, za zelené Ska tu není. Pan Buchner. Sorry. I also want to thank you. I já bych chtěl poděkovat za tu zprávu. Myslím, že je to dobrá základna pro diskusy. Souhlasíme, že závazná implementace mezinárodních standardů by měla být podmínkou pro přeshraniční služby. To je velice důležité, alespoň pro mě ano. Transparentnost je, v tom s vámi souhlasíme, velice důležitá. Měly by být návrhy předkládány zainteresovaným stranám. Je důležité mít pozitivní seznam, nikoliv negativní Vyzýváme vás, abyste zvážili dopady, které kterým povede aplikace této smlouvy. Co se týká transparentnosti, tak si myslím, že status quo nepostačuje. Až se ten vyjednaný text dostane na veřejnost, otevře nám oči a uvidíme, že jsou tam věci, o nichž jsme nevěděli a Určitě se nám pak ozve občanská společnost se svými připomínkami. Je jasné, že spolupráce se tady bere vážněji. Například občanská společnost a dialog, který se tam pravidelně odehrává, zatím není dostatečný k tomu, aby nahradil spolúčast občanské společnosti, lokální vlády jsou ty, které nakonec budou implementovat toto dohodu a tyto vlády by měly být zahrnuty do jednání výrazně přímějším způsobem. Abych to ukončil, přineseme Přijdeme s pozměňovacími návrhy a budeme spolupracovat tak, abych se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji. Za FDD pan Castello. Paní Castello. Bez mikrofonu řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jménem kolegy kolegyně která... Vážení kolegové, chtěla bych zaprvé poděkovat paní Redinkové za její zprávu. Odvedla velice dobrou zprávu a přečetla jsem si ji s velkým zájmem a mohu říci, že celkově souhlasím. A priori nejsme proti obchodu se službami, ale myslíme si, že by bylo potřeba uvádět tam přesné údaje, které by zrušily nebo odstranily riziko zneužívání. Ještě jednou děkuji kolegyně za vynikající práci, Některé, nicméně bych se ráda zdůraznila zmínila o několika citlivých problémech, které ještě nejsou vyřešeny a jsou stále otevřené. Kolegové, domnívám se, že stanovisko Evropského parlamentu k dohodě o obchodu se službami se musí eh, týkat i těch polem otázek, které jsou předmětem polemiky. Je tam ten pozitivní seznam, který by měl být uplatňován pro přístup ke službám a na národní úrovni a potom by tam mělo být napsáno, že je zde určitý hybridní přístup, který hrozí pro občany. A to v žádném případě nelze akceptovat. Další otázka, která je podle mě stěžejní, je ta, že vlastně veřejné služby jsou někdy financované eh, soukromými eh, investicemi, soukromým kapitálem například, a to se týká Itálie i ostatních zemí. Děkuji vám, paní zpravodajko, že jste vyřadila oblast veřejných služeb, ale myslím si, že by to vyžadovalo další upřesnění, zejména toho typu eh, veřejných služeb, kterých se to týká. Další stěžejní otázka, podle mého názoru, je umístění, lokalizace těch elektronických údajů. Pokud tyto údaje mohou volně cirkulovat tedy, tak bude nezbytné vědět, kde a jakým způsobem jsou ty údaje zpracovávány a to ne pouze ve světle nedávného rozsudku Evropského soudního dvora, který uvedl, že ochrana eh, osobních údajů ve Spojených státech je nedostatečná, ale také proto, že tato dohoda by měla být podepsána s Čínou, což je země, která vlastně je známá nedostatečnou ochranou osobních údajů. Potom je zde nejasnost některých dalších eh, záležitostech služeb, které byly například v minulosti privatizovány. Některé tedy jsou to kritické aspekty podle nás, doufáme, že se nám je podaří vy, vylepšit se spravodajkou a potom ty lhuty se mně zdají příliš krátké pro řešení takto důležité dohody. Nejen ve výboru INTA, ale i v ostatních výborech Evropského parlamentu se domníváme. Eh, budeme se snažit, aby to prošlo zjednodušeným eh, postupem, ale myslím si, že takto důležitá věc si zasluhuje delší lhuty. Děkuji. Pan More. Ano, děkuji, pane předsedo. Skutečně, jak již říkala paní zpravodajka, neměli bychom demonizovat jednání Otisa, ale v každém případě máme právo být skeptičtí, co se týká odůvodněnosti této dohody. Musíme být obezřetní a z tohoto hlediska já vítám to, že jste skutečně jaksi posílila ten váš text vzhledem k té původní zprávě, zejména ohledně ochrany osobních údajů, ale také finančního nařízení, finanční regulace. Zdá se mi, že z tohoto hlediska ta zpráva je na výši těch cílů, i když naše schromáždění je stále málo pružné a je před námi ještě hodně práce. Rád bych zdůraznil dva, tři body, které by měly být vylepšeny. Za prvé už to zde zaznělo, ale myslím si, že je potřeba to zdůraznit. Je potřeba jít jít dále u ochrany veřejných služeb, posílit jejich totální vyloučení z dohody. Zdůrazňuje se nezbytnost zavést pouze pozitivní seznam, zejména v oblasti služeb, který je skutečně ve velkém pohybu. A myslím si, že občané budou vědět přesně, co se dá liberalizovat a co ne. Za druhé, Všichni víme a souhlasíme s tím, že přístup evropských podniků k trhu, trhu třetích zemí je vlastně ofenzivní eh, záležitost evropského vyjednávání, ale možná nejlepší prostředek, aby se podařilo zajistit tuto reciprocitu, je vlastně odstranit tu hrozbu, hrozbu určitého zkreslování a to si myslím, že je důležitá věc. Třetí věc ohledně transparentnosti, to už řekla kolegyně Katon Darling, ale myslím si, že bychom to měli ještě ještě zdůraznit, povedou se jednání transparentnosti, nicméně bychom měli uznat, vážený pane Dármusi, že co se týká jednání od TISA, tak je to ještě velice vágní, není to příliš transparentní a zde je opravdu velký pokrok, kterého by mělo být ještě dosaženo. Hm, Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, chtěla bych poblahopřát zpravodajce paní Redingové za její vynikající práci a ráda bych také poděkovala stínovým zpravodajům za našemu stínovému naši stínové zpravodajce za práci, kterou odvedla. Na tu, na, já souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že dohoda o obchodu se službami, že zde byla, byla spousta tabu a tendence byla spíše negativní v tom vyjednávání. Jediný způsob, jak bychom toto napravili, je zvýšit transparentnost. To si myslím, že s tím budeme souhlasit všichni a transparentnost je potřeba stále zvyšovat, nikdy nebude dot, dost. Uh, co se týká eh, regulace údajů v oblasti veřejných služeb, vyloučení služeb v oblasti kultury, ano, to je něco, s čím zcela souhlasíme, o čem vůbec nemůžeme jednat, ale potom je zde něco, u čeho podle mého názoru bychom měli být jasní a důrazní, více než důrazní, vyloučení veřejných služeb a služeb ve veřejném zájmu. To by mělo být křišťálově jasné. V žádném případě nic by nemělo omezit marži, manévrovací prostor to organizací, aby bylo zcela jasné, jak jsou tyto veřejné služby organizovány, protože toto je právo, které by mělo být zcela chráněno vládami, ať už na jakékoliv teritoriální úrovni. Takže si myslím, že je potřeba velmi bedlivě sledovat eh, ochranné doložky, tak aby se to nestalo něčím, co vlastně omezí eh, schopnost rozhodování vlád, pokud eh, se týká služeb poskytovaných občanům. Já také předložím určité pozměňovací názor, návrhy, ale ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že ten výcho, jakožto výchozí bod je to opravdu velmi dobré, ta zpráva. Zbývá nám 7-8 minut ještě komise, paní zpravodajka. Buďte tedy prosím struční a ještě jeden bod a máme tady zpravodaje z výboru AVKO. Helmut? Ne? Paní Miner? Dank u voorzitter. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat zpravodajce za práci. Připojuji se v podstatě ke kritikám našich stínových zpravodajů. Myslím si, že ta dohoda není nutná. Myslím si, že je zde problém s kompetencemi také, který vyvstává. Dále ta doložka mě působí určité problémy, takže to tak aby národní parlamenty měly také možnost se vyjádřit k té dohodě. Spravodajka říká, že národní par- parlamenty jsou informované a to je vše. To není dostatečné, ale myslím si, že by se měly eh, možnost závazně vyjádřit a předložím pozměňovací návrh. No, Nejsem si jistá, to bude demokratičtější než Evropský parlament, ale budíš. Pan Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Jedna věc, kterou chci říct, a je to důležitá věc chci citovat ze zprávy, je to půl věty. Toky dat se staly páteří mezinárodního obchodu, to byl onen citát. Teď vidíme, že minulý týden Evropský soudní dvůr se vyjádřil k dohodě Safe Harbor negativně. To je dohoda, která měla zaručit eh, přenos dat. Jeden z citátů je, že telekomunikaci firma Linklaters, což je opravdu velká firma, říká, a to je důležité, že je to velmi špatná zpráva pro unijně americký obchod. Uh, obchod se měl opírat o safe harbor v oblasti přenosu dat. Tedy celá tahle práce, která se odvedla na smlouvě TISA, byla učiněna na jedné úrovni, ale druhá úroveň Evropské unie, Evropský soudní dvůr, v podstatě zařízl existující mechanismus. Existující mechanismus, který mm, podporoval toky dat směrem ke spotřebitelům. Prosím, aby komise na to reagovala a ne tak jako vždycky, aby se tomu nějakým způsobem vyhla. Děkuji, pan Sienfeld. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko odnieść się do jednej... Děkuji. Chce ještě, chci ještě říct něco k následující otázce. Takže v podstatě všude se hovoří o tom, že je nezbytně nutné vyloučit ty základní služby. Tyhle základní služby jsou čímsi specifické. Znamená to tedy, a Například eh, to souvisí i s veřejnou dopravou. Já znám příklady železnice nebo silniční dopravu a ceny klesají, kvalita stoupá i v soukromé oblasti. Myslím, že to není až tak mimořádné při těchto základních službách že to musí být vypčeno před závorku. Spíš zní otázka, jakým způsobem je budeme regulovat. To jsem chtěl říct, aby nedominoval jeden názor. Děkuji. Ignacio, prosím. Děkuji a dobrý den všem. Děkuji paní zpravodajce za zprávu. Těšíme se na její finální verzi. Pár bodů chci říci, je tady celá řada prvků ve zprávě, které jsou v souladu s naším sdělením o mezinárodním obchodu, souvisí to s internacionalizací, s tím, co jsme zdůraznili v tom dokumentu v rámci VTO. Stejně tak je tady potřeba postarat se o rovnováhu v toku dat, je potřeba mít pojistky v bezpečnosti osobních údajů. Je tady spoustu zajímavých bodů. Musíme regulovat, ano, v tom textu to je, to je kritická věc v této dohodě, ve všech dohodách o volném obchodu, veřejné služby a služby veřejného zájmu někde mají monopol a výhradní práva třeba v oblasti telekomu a počítačových služeb. V dohodě TISA pracujeme s tou věcí, že musíme dávat pozor na to, že rozsah této dohody je v podstatě mm, rozsahem dohody podle GATT. V podstatě do, pro budoucí multilateralizaci nemůžeme měnit rozsah Můžeme samozřejmě modulovat své závazky. Pozitivní, pozitivní a negativní seznam, to je důležitá věc. Když se podíváte na analogii se zbožím, dohody GATT, tam máme svého druhu pozitivní seznam daně a cla a potom národní přístup, to je naprosto negativní, naprosto negativní seznam, když vidíme, že to platí pro všechno zboží bez výjimky. V TISA budeme mít tu možnost výhrady veřejných služeb a určitě je tady nadále možnost uzavřít přístup k určitým službám pozit- eh, závazkem pozitivní výhrady. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat kolegům za konkrétní a kreativní pozitivní příspěvek. Těším se na pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří přijít s definitivním návrhem, který získá podporu velké většiny našich kolegů. Zazněly už technické odpovědi od komise, to znamená, že se tomu nemusím teď věnovat. Jenom pro všechny z nás pracujeme v kontextu GATT. Musíme zajistit, aby dohoda TISA byla taková, aby se mohla stát jednou multilaterální dohodou v budoucnosti a proto se musíme držet změnit. Technická informace, co se týká posouzení dopadů, navrhuji dvojí posouzení. Jedno teď, hned, a to už běží, a druhé samozřejmě v okamžitě, až budeme mít dojednaný definitivní text od vyjednavačů. To znamená, ta posouzení budou k dispozici ve dvou verzích než parlament o tom bude definitivně hlasovat. Děkuji, paní zpravodajko. Lhůta pro pozměňovací návrhy 30.10. 6 hodin odpoledne, 18 hodin a pak budeme 30.11. a 1.12. o tom znovu diskutovat. No a teď musím říct si, že dík díky laskavosti tlumočníků máme ještě 10 minut, takže můžeme postoupit k dalšímu bodu. Děkujeme kolegům v kabinách a přejdeme bez odkladu k poslednímu bodu. To je bod číslo 9. Zpráva o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech institucí Evropské unie. To je zpráva z iniciativy výboru AFKO, která má reflektovat fungování našich institucí, především z našeho pohledu otázku transparentnosti. Diskutovali jsme o tom před malou chvilkou v souvislosti s dohodou TISA. Také jsme o tom diskutovali hojně během zprávy k dohodě Typ. Také jsme o tom diskutovali i dnes s paní komisařkou. Jsem velice rád, že je tady zpravodaj výboru AVKO a dám mu slovo, aby vysvětlil své názory. Prosím, pan Gigold. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Zaprvé vítám, že výbor INTA teď přispěl stanoviskem. Harmonogram to umožňuje bez jakéhokoliv problému. Máme stanovisko od Jury, Líbe, INTA, Envy a KONT. A to ukazuje pro tuto iniciativní zprávu, že je to věc velice důležitá. Také bych chtěl zdůraznit, že bych si přál co nejhlubší kontakty se všemi výbory, kterých se to týká. Již jsem eh, začal zvát zpravodaje stanovisek na schůze, které již máme na úrovni stínových zpravodajů, to znamená, mám tady rovný přístup, je to rovný a odpovědný přístup, který respektuje stanovisko. Vidíme to, v práci některých výborů. Někde se to možná překrývá a proto stanoviska by aspoň částečně měla být implementována do té práce na kompromisech, jinak budeme mít chaotickou zprávu. Ale doufám, že se nám podaří dosáhnout maximálně dobré koordinace a děkuji panu předsedovi výboru INTA, že na tom stanovisku také pracuje. Jakým bodům se věnujeme? Začíná to odpovědností. Tady jde o to, abychom chápali, proč určitá rozhodnutí padla a kdo zastává čí názor, protože parlament ve svých jednáních je otevřen, zatímco rada, když se hovoří o obchodních věcech, tak není vždy transparentní, takže uh, já bych rád věděl, jak se k tomu stavíte, co se týká transparentnosti, to zcela zjevně v obchodním jednání se projevilo, k jistým zlepšením tady došlo, ale otázkou zůstává, zda můžeme akceptovat stanovisko ombudsmana v této věci, jako že by měl existovat seznam dokumentů a také si myslím, že bychom měli diskutovat, zda podmínky v čítárně, kterou třeba máme ve výboru taxe, kde také pracuji, tam je to obtížné pro práci. Zda takové problém, pro podmínky jsou skutečně v pořádku. Také je zajímavé diskutovat o tom, zda Evropský parlament může akceptovat, že se k němu přistupuje hůř než k některým národním parlamentům. Zda bychom tady neměli mít přístup aplikace nejvyšších standardů. Co se týká integrity, bezúhonosti je jedna ze základních věcí, z ní zda všichni mají stejný přístup k informacím a k rozhodování a zda máme plnou transparentnost, co se týká této výměny. Takže Myslím, že ku příkladu bychom měli diskutovat o tom, že by mělo být povinné, když diskutujete i s nižšími úrovněmi komisy nebo třeba s parlamentem, tak bychom měli vyžadovat, aby každý, kdo hovoří, by měl být v tom eh, registru transparentnosti a všechny schůze by měly být transparentní a dostupné. A nakonec myslím, že pro ta obchodní vyjednávání a mezinárodní vyjednávání Evropské unie bychom měli dbát na nejvyšší standardy, kterých již dosáhly jiné mezinárodní organizace, jako VTO, Organizace pro světové duševní vlastnictví a další v rámci konvence z Arusu. Tedy můžeme se poučit, co se týká transparentnosti, odpovědnosti a bezúhodnosti od ostatních. A mě by zajímaly vaše názory, názory vašeho výboru, protože máte s těmito otázkami co dočinění a těším se na bohaté stanovisko z vaší strany. Děkuji. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Stín, stínový za EPP. Paní kolegyně, prosím pane předsedající Byla jsem vlastně byla zpravodajkou. Já vlastně samozřejmě budu velmi stručná, protože už nám nezbývá mnoho času v zásadě. Samozřejmě můžeme pouze přivítat, že se snažíme opravdu obsáhle uh, inf- nás zaměřovat na jednotlivé instituce a popřemýšlet od nich, snažit se dosáhnout určité vyváženosti, kterou bychom měli vnést do těchto otázek. To jsou otázky, o kterých se hodně diskutuje, integrita, transparentnost. Ano, často diskutujeme o velice různých příčinách podle toho, o jakou instituci se konkrétně jedná. To je důle, první bod. Druhý bod je to, že se domnívám, že samozřejmě tady tyto čtyři hlavní instituce a potom také těch šest dalších organizací jsou, plní velice rozdílné funkce. A domnívám se, že v určitém vhodném okamžiku jde o to, aby se toto všechno nějak sladilo, tu souhru mezi těmi jednotlivými institucemi, to znamená, je zde exekutivní, exekutiva by měla být kontrolovaná ze strany zákonodárců, ale jak vlastně to s tím bude vypadat, vypadá v roce 2015 v tom komplexním prostředí Evropské unie. Takže já samozřejmě si myslím, že tato zpráva z vlastní iniciativy iniciativy je příležitost poněkud pro hlouběji o tom popřemýšlet. Já si myslím, že je velice dobré, že my ve výboru INTA zaujímáme k tomuto stanovisko, ale musím říct si upřímně, zda můžeme vůbec nějak konkrétně jí být zapojeni do té zprávy. Možná mám o tom určité pochyby, ale těším se potom na ten první eh, na návrh zprávy, který obdržíme. Děkuji, děkuji, Godelíve. Ano, ve skute- skutečně já se budem, budeme držet, obdržel jsem nyní stanovisko skupiny, máme to podstatě také je to taková skoro společná práce, o které budeme nyní diskutovat a budeme pokračovat tímto způsobem podstatě, co se týká obchodních politik, ale také i těch základních institucí, tak máme, zde zmizela určitá důvěra v tu obchodní politiku, takže musíme se snažit ji znovu obnovit ještě silněji. Na jedné stránce je zde od straně otázka transparentnosti, samozřejmě je potřeba větší transparentnost pro veřejnost na jedné straně a od ledna jsme, jsem už podnikl několik kroků, abychom se zaměřili na to, zda je potřeba ještě pokročit v práci, například otázka Eh, zveřejňování protokolů z těch kol obchodních jednání. O tom jsme dlouho diskutovali i v souvislosti s TTIPem a u 11. kola by tomu tak mělo být. Potom, co se týká začlenování nebo odstupňování těch důvěrných dokumentů, co bude restricted, co bude limited, co bude veřejně přístupné. Zde si myslím, že bychom také měli o tom pouvažovat. A potom je to ta souhra, ten, ta vzájemná souvislost, spojení mezi jednotlivými jednotlivými institucemi při zpracovávání, ale i při dohledu nad legislativou. Zde máme určitě ještě některé věci, které jsou trošku mlhavé, které jsou v té šedé zóně. Máme zde eh, meziinstitucionální dohodu s komisí, kde, která by si také zasluhovala několik zlepšení, zejména u obchodní politiky, ale to neplatí zradou. Takže zde si myslím, že si to ještě zasluhuje určité diskuse, některé ty věci tady takže jak z hlediska obchodní politiky, tak i z těch jiných hledisek by si to zasluhovalo určitá zlepšení. A co se týká obnovování nebo vytváření důvěry ze strany občanské společnosti, tak to určitě si zasluhuje také eh, zlepšení. Další na řadě je pan Kempl a musíme nyní přejít do angličtiny. Ehm, já budu velmi stručný, pane předsedo. Dvě věci k této zprávě. Za prvé, myslím, že transparentnost je opravdu důležitá, jak řekla paní komisařka. My prohráváme bitvu u, u, u řady z těchto otázek. Criticism uh, from opponents to FDAs. So I think transparency and opening it up to us will actually help sell a lot of this better to the public. And the second point is I think this report should be kept very tight. Uh,